Jsem rád, že vás tady znovu vidím. Přeji vám hodně zdraví. A začínáme dnešní dopoledne společnou schůzí s výborem pro rozpočtovou kontrolu. Pokud nemáte námitky vůči tomuto bodu pořadu jednání, tak je přijat. A nyní budeme hlasovat elektronicky, takže i slovíčko pro kolegy z výboru KONT pokud máte hlasovací kartu, připravte si ji, pokud někomu schází, tak mi to dejte vědět. Přejdeme tedy k hlasování. Zde vítám paní Gresle, svou spolupředsedkyní z výboru pro rozpočtovou kontrolu. Jedná se o boj vedený trestně právní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie. A jsem velice rád, že jsme se konečně na této etapě ocitli. A nyní už předám slovo mé spolupředsedkyni a rovněž panu López Aguilarovi. Mm, a ještě než přejdeme eh, k hlasování, tak eh, text byl odsouhlasen v institucionální vyjednávání a jsem velice rád jménem Libe, že jsme se eh, takto dokázali s tím vypořádat. Paní Gresle, ano, dobrý den, a i z naší strany šťastný nový rok. Dnes nastal historický okamžik pro Evropskou unii. Dnes eh, budeme hlasovat o něčem, o čem jsme vyjednávali čtyři a půl roku, no ale vlastně jsme na tom pracovali už 20 let ve výboru KONT. Proto dnes nastal okamžik říci si, uvědomit si, čeho jsme dosáhli. Dnes začínáme první krok harmonizace trestního práva při zřizování evropského finančního státního zástupce. A asi si nemusíme opakovat, že tato eh, eh, směrnice bude nutit členské státy, aby začaly harmonizovat. A aby se řídili tím, co bylo dojednáno. To je tečka za čtyř a půl letým úsilím. Začali jsme v létě roku 2012. Jedná se o hmotné právo, hmotně právní základ pro evropského um, prokurátora, kde bude mít eh, výhradní zmocnění se těmito záležitostmi zabývat. Všem srdečně děkuji a ukázalo se, že pokud dostatečný počet nás kolegů táhne za jeden pro vás, dokáže se postavit jednotně za nějakou věc, tak překonáme odpor jak komise, tak i členských států. Děkuji svým kolegům, jednak Mm, panu Agiárovi a rovněž ještě výslovně děkuji slovenskému předsednictví panu Kotlaříkovi a panu Kološíkovi, kteří vše umožnili. A zároveň ještě italskému, um, nizozemskému a lotyšskému předsednictví a za pokrok, jehož jsme dosáhli. A ještě mi dovolte, abych poděkovala těm úředníkům, kteří velice houževnatě pracovali. In Lettland a v Lotyšsku Inga Melnase, v Nizozemsku Herr Nikolas Franz. Major Ribon a Nikolas Franzen. Tady bych eh, chtěla upozornit na to, že právě díky těmto zaměstnancům jsme dospěli tak daleko v oblasti, kde zatím europeizace nevládla. V tomto smyslu opravdu stojí za to je zmínit u eh, paní komise, paní Schröder, pan Ulrich, Hoffman, Nikolaj, pan Jaroni a Čonka. A rovněž ještě i našim službám, sekretariátu děkuji a ještě i juristům, lingvistům, tedy právníkům lingvistům máme kompromis, který, za který se nemusíme stydět. U DPH to je zahrnuto, to byl poslední sporný bod, kde máme minimum 10 milionů euro poškození a pokud to někde dává smysl pracovat přeshraničně, tak právě v této oblasti. Všichni víte, jak to bylo obtížné. Kromě toho tam máme revizní doložku v článku 18 o výšce těch Prahů. Samozřejmě nechceme přetěžovat našeho evropského státního zástupce. Bohužel ale se i e, máme minimální, e, maximální Eh, tresty prahové hodnoty a zároveň tam je jasné, že se jedná o všechny delikty i všechny členské státy. Eh, promlčecí lhuty máme, máme pět let a délka eh, lhůty, kdy je třeba dotáhnout něco do konce 8 let a to je v revizní doložce zahrnuto. Tato směrnice bude schválena v druhém čtení Early Second Reading. Napíšeme radě, kde parlament bude souhlasit bez pozměňujících návrhů se druhým čtením pokud rada toto znění odsouhlasí. Jedná se o historický okamžik a děkuji, že jste mi umožnili, že jsem tou, která zde se může toho úkolu zhostit. Thank you very much, Inge. And before... Děkuji, Inge. A než přejdeme k hlasování, rád bych se zeptal pana Lopezce Agiara, zda bych chtěl zajímavě něco říct. Like... Děkuji, pane předsedo. I já se chopím této příležitosti a nejprve popřeju všem všechno nejlepší do nového roku. A pochopitelně, že souhlasím naprosto se vším, co řekla paní Gressle, spoluspravodajka k této záležitosti, která je nesmírně důležitá pro celý Evropský parlament. Myslím, že je na čase, abychom přivítali tuto možnost schválit směrnici PIF, tedy směrnici o ochraně finančních zájmů Evropské unie. Já doufám, že se nám podaří schválit tuto problematiku a tento legislativní návrh, který byl od samého počátku nesmírně komplikovaný. Trvalo to celé roky, ale někdy zkrátka takové dějiny jsou. A pokud jde o trestně právní nástroj na evropské úrovni, tak na ten některé členské státy dlouho nahlížely s velkým podezřením, protože bylo potřeba překonat obtíže, které spočívaly například v zařazení DPH jakožto rozpočtového zdroje to bylo naprosto zásadní pro tuto směrnici a e, my jsme považovali DPH za skutečně evropský vlastní finanční zdroj a proto jsme o tom dlouho vyjednávali a domnívali jsme se, že je naprosto zásadní, aby se nám podařilo prosadit e, také EPO, tedy Evropského veřejného žalobce a jeho úřad. Ani tento návrh není dokonalý, je to samozřejmě kompromis, který umožní vytvořit tuto veřejnou službu v rámci Evropské unie. Dosažená dohoda tedy přichází opravdu včas, v okamžiku, kdy jednání o úřadu Evropského žalobce se ocitají ve velice komplikované fázi a myslím, že my naším návrhem otevíráme cestu k jeho schválení. Doufejme, že k tomu dojde v brzku. A abychom podpořili dále schvalování EPO, eh, eh, tak je dobré schválit náš návrh, eh, včetně návrhu o podvodech z DPH což by mělo umožnit lépe stíhat také podvody v oblasti zadávání veřejných zakázek. S tím, že stanovujeme minimálně maximální sankce, prekluzní dobu. Zkrátka ten návrh, ten kompromisní návrh je velice dobrý, vyvážený a já bych chtěl ještě jednou poděkovat všem útvarům Evropského parlamentu, asistentům, spolupracovníkům, Děkuji za úzkou spolupráci. Paní Gressle, s ní jsme spolupracovali několik let a děkuji vám všem za podporu. Thank you very much, Juan, and I... Děkuji a i rovněž z mé strany děkuji všem v obou výborech, kterých se to týká. Nyní přicházíme k hlasování. Jedno Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Has everyone voted? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno 47 hlasy, 8 kolegů bylo proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji. So colleagues, uh, Mrs. Grass. Tedy kolegovi, kolegové, já s paní Gresle napíšu malskému předsednictví a e, v něm bude stát, že pokud rada schválí tento text v současném znění, tak to bude znamenat, že i ze strany parlamentu už nebudou námitky. Děkuji paní Gresle. To už je konec našeho společného zasedání s výborem KONT. So colleagues, while our uh, cons colleagues are leaving, um, Zatímco naši kolegové z výboru KONT odcházejí, eh, přijímáme pořad jednání a pokud nejsou námitky, tak tento pořad jednání byl přijat. A nyní ještě okamžik těm, kteří opouštějí sál, tak ty prosím o klid a ještě máme pár sdělení. Let me make the, uh, uh, Mrs. Gabriel, do you have a point of order, please? Monsieur... Oh, Pardon d'intervenir, mais il était prévu... Ano, pane eh, předsedo, eh, to druhé hlasování o víza pro o víza yes, pro Gruzii. Ano, žádné obavy. To bude, bude to později. To je bod číslo pět našeho pořadu jednání. Nemějte obavy, k vašemu hlasování dojde. Uh, Ještě sdělení předsedy a pak už se dostaneme k hlasování. Milí kolegové, nyní prosím o klid. Máme zde i některá velice citlivá sdělení. Prosím, odcházejte. Pokud možno, tiše. První sdělení předsedy na dnešním zasedání, milí kolegové, jedná se o první naše zasedání od teroristických útoků v Berlíně 19. prosince. Mnozí si určitě připomenete, že při těchto útocích bylo zabito 12 lidí a bylo výsledkem jeho více než 40 zraněných. Já chci eh, předat eh, slova účasti rodinám zesnulých eh, a vzdát hold těmto lidem i poděkovat německým úřadům. Víte, že tento výbor vyjadřuje účast eh, všem obětem tohoto typu útoku. Rovněž chci eh, vyjádřit eh, solidaritu německým kolegům v tomto výboru a pokud souhlasíte, budeme mít chvilku minutu ticha. Povstaňme, prosím. Thank you very much. Děkuji vám. Milí kolegové, další moje sdělení. Máme zde určité eh, jmenování zpravodajní paní Grapiny ze Socialisté demokratům u návrh eh, prováděcího rozhodnutí rady o automatizované výměně údajů v Dánsku eh, Pan Fontána bude zpravodajem u eh, psychoaktivních látek, eh, které budou podřízeny kontrolním opatřením. Pokud souhlasíte, tak tímto jsme to schválili. A nyní aktiv přenesené pravomoci. Na zasedání 14. listopadu koordinátoři se dohodli, že bude prodloužena lhůta pro podávání námitek do konce prosince a jednalo se o eh, E, nařízení z roku 2016 listopadu ke společnému monitorování a vyhodnocování rámce, e, kde se to týká azylu, migrace a integračního fondu a e, mělo se poskytovat díky těmto prostředkům podporu spolupráci politických složek a tak dále. Neza, neobdrželi jsme žádné námitky a pak ještě jsme dostali tři nové aktiv přenesené pravomoci. První 98-2013 při uvádění na trh a využívání prekursorů pro výbušniny. Tam jsme rovněž neobdrželi žádné námitky. Pak ještě máme i zápisy z února, e, září e, a října jsou tímto přijata, jelikož žádné námitky nebyly. A nyní další bod pořadu jednání. To bude další elektronické hlasování, kde se jedná o třetí země, jejichž občané musí mít víza při překračování hranic a u výjimek, a ta se týká Gruzie, Víme, že bylo dohodnuto 13. prosince dohody a e, Koreper vše potvrdil 20. prosince, tedy budeme pokračovat, budeme hlasovat o liberalizaci vízového režimu a ještě se vracím na paní Gabriel, zda bych chtěla k tomu něco říci. Děkuji. Děkuji e, kolegům za podporu této agendy. My jsme zcela jasně vyjadřovali naše stanoviska a hovořili jsme o všech kritériích a dneska je čas na to, aby Evropská unie udělala opravdu poslední e, krok k tomu, aby občané z Gruzie mohli volně se pohybovat po území Evropské unie. A druhá zpráva, já opět apeluji na radu, aby už co nejdříve ukončili technické jednání, abychom mohli hlasovat v plenárce v únoru. A je třeba, abychom to abychom poslali toto poselství zcela jasné všem občanům Gruzie. Děkuji. Děkuji vám, paní Gabriel. Děkuji opravdu za ty signály, které tato složka přiměřeným způsobem vysílá. Pokud už se nikdo nechce zhostit slova, tak přejdeme přímo k hlasování o textu ve stávající pozdobě. Zahajuji hlasování. colleagues, if I could um, just ask for the... Ještě prosím Evropskou stranu lidovou, ta má dva hlasy navíc, tak si to prosím reorganizujte příslušným způsobem. Vidím, že jste velice do nového roku naladěni intenzivně, ale prosím, zbavte se těchto dvou hlasů přebytečných. Stále ještě jeden navíc. Vím, že se všichni hrneme k hlasování, ale ještě o jeden hlas méně ze strany EPP potřebujeme, aby vše bylo v pořádku. Ano, už je to správně. Hlasovali jste všichni, končím hlasování a schváleno 42 hlasy, dva byli proti, jeden kolega se zdržel. Blahopřeji zpravodajce. Colleagues, we now come to... A nyní, milí kolegové, přecházíme k bodu 6 pořadu jednání. To je prezentace priorit maltského předsednictví v oblasti justice a vnitra. Vítám pana Carmelo Abelu, maltéského ministra pro eh, vnitro a národní bezpečnost a pana Owena Boničiho, maltského ministra spravedlnosti, kultury a pro místní samozprávy. Jsem velice rád, že jste mezi námi a přeji maltskému předsednictví mnoho zdaru na začátku těchto velice významných eh, šesti měsíců. Jsme tedy rádi, že jste si udělali na nás čas. Chci, aby vše začalo um, už včas, tak aby byly i otázky, aby byl prostor pro otázky našich kolegů, takže nejdříve vám udělím slovo, abyste mm, mohli uvést vše problematiku a posléze dostanou slovo naši kolegové. Obvyklý formát víte, jak vypadá. Ano, jste informováni, tedy pokud byste, pánové ministři, byli schopni hovořit stručně, tak budeme mít eh, více možnosti ponořit se do diskuse. Máme tady kolegy, kteře, kteří budou mít eminentní zájem vám pokládat otázky. Pane Abelo, pokud byste byl eh, ochoten začít, tak prosím. Děkuji, pane předsedo, pane Moraesi, vážení kolegové poslanci prioritajiet tal-Presidenza Priority maltského předsednictví vypadají následovně. Eh, posledních šest let je Evropa zářným příkladem zdárného rozvoje a prosperity Evropský projekt si vedl zdárně v dobách, kdy si mnozí pokládali otázky, jak je možné, že se to může dařit. Máme už po 60 letech šanci i my. Malta, malý stát, a přesto i nám je dána šance, abychom mohli předsedat Evropské unii. Jedná se o doby, kdy společně musíme vyhodnotit posledních 60 let, eh, vytěžit z toho maximum, zamyslet se nad tím, čeho jsme dosáhli a eh, na tomto základě připomínat občanům, jak obrovské to jsou výdobytky. Máme i příležitost hledět do budoucna. Evropa potřebuje nový náboj. Nedávný vývoj situace na různých místech Evropské unie jasně ukázalo, že EU e musí být blíže svým občanům, že musí být schopna lépe komunikovat eh, všechny své kroky, ke kterým eh, přikračuje, aby se občanům vedlo lépe, aby mohli všichni dosahovat svých cílů. Politický vývoj, jehož jsme byli svědky na prostoru posledního roku, hovoří sám za sebe. Potřeba reform je neodmyslitelná a vyjádření vůle občanů nám jasně říká, že eh, evropský projekt ve stávající podobě se nevyhýbá, ani, ani jemu se nevyhýbají otřesy. Eh, my chceme Eh, díky práci v radě a spolupráci i s vámi v parlamentu dosáhnout toho, aby po našem předsednictví byla Evropa silnější. Eh, půl roku je poměrně krátká doba. My si však věříme, že evropský projekt si zaslouží, aby byl věrohodnější a aby byl podpořen jsme si vědomi našich silných i slabých stránek a budeme spolupracovat upřímně. Spolupracovat i s Evropským parlamentem. Máme zástupce premiéra i eh, lídra opoziční strany. To jsou všechno bývalí evropští poslanci, mají příslušné zkušenosti a zároveň to i vypovídá o významu Evropského parlamentu, který je zřejmý z pohledu Malty. Jsme hrdí, že můžeme být předsednickou zemí a hlavní principy, jimiž se budeme řídit, je, že právě chceme, aby vše, veškerá počínání byla svěží, energická a aby občané, spotřebitelé, podnikatelé, ti, kteří se cítí spoluúčastní evropského vývoje, byli osobně zasaženi e, tímto novým nábojem. Našimi prioritami jsou migrace, bezpečnost, společný trh, sociální inkluze, politika sousedství a um, moře, politika moří. E, myslím si, že nemá e, nyní smysl, abych hovořil o všech e, prioritách podrobně. Náš premiér příští týden ve Štrasburku na plenárním zasedání se tomu rozhodně věnovat bude. Pokud tady, pane Moaresi, Moraesi, dovolíte, budu se konkrétně věnovat pracovnímu programu, který se týká vaší politické skupiny, zejména tedy eh, vnitropolitických otázek, které mi přísluší. Eh, mám, doufáme, že svým dílem přispějeme k vývoji Evropské unie, která neustále se snaží těžit z úsilí členských států i institucí a všichni by měli pracovat v zájmu společného cíle. Je nepopíratelné, že budeme narážet na celou řadu výzev. Ehm, oblast vnitra je oblastí, kde neexistuje období, kdyby se nedělo vůbec nic. Zejména v současné době, když myslíme na hrozby terorismu a výzvy spojené s migrací v této oblasti opravdu procházíme obdobím přeplněným výzvami a to znamená, že musíme spolupracovat členské státy, evropské instituce, tak, abychom vypracovali konkrétní kroky správným směrem. Výzvy v podobě migrace a terorismu budou znamenat, že právně Eh, oblast vnitropolitická bude v popředí zájmu a eh, že bude bedlivě sledováno, zda dosáhneme svých cílů. Od eh, roku 2016 do Evropy neustále mm, přijíždějí imigranti, což se odrazí na mm, současné situaci i do budoucna. A migrace bude jednou z vrcholových priorit. A vynasnažíme se, aby v různých aspektech tohoto jevu bylo dosaženo pokroku, zejména i díky komplexnímu přístupu. Sedm návrhů, které je v současné době, které jsou v současné době eh, na stole a reforma společného evropského azylového systému jsou něčím, čemu se chceme věnovat zejména. Tyto snahy nejsou na začátku a my se budeme snažit navázat na eh, pokrok, kterého bylo dosaženo a pokračovat v něm. Mm agentura EASO, tam eh, doufáme, že v této oblasti budeme dále s parlamentem vyjednávat a že se vynasnažíme, aby agentura v nové podobě byla efektivnější a nabídla pomoc, která je žádaná. Ehm, u návrhu tak eh, rovněž budeme pokračovat a Budeme se snažit, aby pokrok eh, nastal ve všech oblastech společného evropského asilového systému a eh, s Evropským parlamentem budeme spolupracovat eh, u všech složek, u nichž už si to dané stádium vývoje žádá. Naše ruce jsou svázané v oblasti otázky, jakým způsobem je možné uplatňovat solidaritu v praxi. Budeme diskutovat s těmi, již se to týká, abychom nalezli cestu ku předu a zároveň budeme zohledňovat všechny obavy, eh, které z různých eh, stran k nám plynou. Víme, že otázky azylu a migrace jsou obrovskou výzvou pro EU jako celek a dokonce i um, větší výzvou jsou než hospodářské záležitosti. Musíme se poučit eh, z toho, k čemu došlo na prostoru posledních eh, několika let a eh, chopit se i těch nástrojů, které fungují nikoli pouze eh, v ideálních podmínkách, ale i pod tlakem. Jakým způsobem je možné uplatňovat princip odpovědnosti a solidarity do budoucna? To je další otázka. Budujme na tom, čeho jsme už dosáhli, budujme na bodech eh, konvergence a eh, my se budeme právě snažit pokračovat v radě ve vyjednáváních o konzenzu v oblasti evropské asilové politiky. Opravdu eh, ne, ustaneme v našich snahách, abychom pomáhali eh, všem v tom, aby se solidarita, evropská solidarita zhmotnila tak, jak je popsána ve smlouvách. Zároveň se budeme opírat o rozhodnutí, ke kterým přikračujeme společně. Je to i otázka věrohodnosti a i imidže Evropské unie směrem k světu. Proto k implementaci těch kroků, které byly dohodnuty, budeme i pomáhat Itálii a Řecku a zároveň v oblasti implementace rozhodnutí o relokaci, o hotspotech a rozmístěvání expertů. Ehm, azylový systém lepší asilový systém, to nestačí. Musíme se podívat na otázku migrace jako takovou, včetně její vnější dimenze a i vnější dimenze asilového systému. Je třeba lépe spolupracovat se zeměmi původu i se transitními zeměmi, což je klíčové k zamezení asilových proudů a rovněž k navracení těch žadatelů, kteří nevyhovují kritériím Spolupráce s třetími zeměmi musí obsahovat i prvek pomoci a zároveň i um, ustanovení týkající se navracení. Pokud se to nezdaří, tak naše snahy budou marné a přijdeme i o věrohodnost. V oblasti spolupráce s třetími zeměmi budeme pracovat i na systému modrých karek pro vysoce kvalifikované um, žadatele a i novou podobu vízové politiky. Společně s komisí i s EAS budeme pokračovat v propracovávání rámce eh, dobrého partnerství, migračních kompaktů eh, s pěti prioritními zeměmi, přestože je toho ještě mnoho, co musíme vykonat. Eh, chceme lépe spolupracovat s Libí a jinými africkými eh, partnery, abychom obohatili ehm, právní rámec. Protože se chceme věnovat externí dimenzi migrace, eh, budeme budovat na tom, co eh, bylo dohodnuto na summitu ve Valetě v listopadu 2015 a bude se konat pokračování v únoru 2017. Jedná se o skvělý příklad, jak dále obohacovat partnerství k vzájemném, které jsou výhodná eh, pro obě strany. Eh, v posledních měsících se eh, toky, migrační toky omezily, i když neustaly a my budeme se snažit o to, aby byla dohoda s Tureckem respektována. Zahrnuje to i otázky řízení pohraničních stráže a eh, význam eh, pohraničních eh, snah a systému pohraniční ochrany hovoří sám za sebe v kontextu teroristických hrozeb. Zároveň však musíme zachovat eh, hladký průběh eh, přeshraničních eh, přeshraničního cestování. Budeme se snažit o to, aby systém fungovat co nejlépe. Obratili jsme se na to, aby systém Systém vstup-výstup byl do léta letošního roku dokončen a budeme se těšit na vyjednávání s Evropským parlamentem. Rada rovněž by ráda do, do, došla k dohodě k konci tohoto roku v rámci systému ETIAS, tedy poskytování informací u cestovatelů eh, po Evropě eh, je třeba zaplnit mezeru týkající se například cestujících eh, kteří mají vízovou výjimku a cestují po Evropě. Maltéské předsednictví má ctižadostivý cíl dosáhnout dohody mezi členskými státy do konce června letošního roku a doufá, že posléze ve druhém pololetí se může začít vyjednávat s touto sněmovnou. Nová podoba systému SIS bude eh, prioritním způsobem nahlížena jako ideální nástroj boje s terorismem. Hrozby terorismu, hrozby, eh, kterým čelí naši občané, jsou skutečností a proto je i tato záležitost naší prioritou. Musíme si uvědomit, že za posledních několik let se profil terorismu změnit, Eh, a nyní eh, čelíme eh, mnohem rozmanitějšímu typu hrozeb a je třeba přiměřeným způsobem reagovat. Proto se snažíme obnovit naši strategii vnitřní bezpečnosti a zároveň i řízení informací a výměny informací. Zároveň s radostí očekáváme na výstupy příslušných eh, zasedání týkajících se eh, bezpečnosti. Chceme obohatit naše prostředky, které zajistí občanům eh, bezpečnost. A konečně chceme se věnovat i diskusím, které se budou věnovat boji s organizovanou zločinností, s vážnou zločinností, Jedná se o boj s nadnárodní kriminalikou a e, diskuse se musí věnovat i příslušným prioritám v trestně právní činnosti v novém politickém cyklu. Budeme schopni dosáhnout pokroku v tamto, takto nabitém programu pouze budeme-li mít podporu členských států a zároveň dobrou spolupráci mezi institucemi. Těšíme se na spolupráci i s vámi, tak abychom ve všech těchto oblastech dosáhli prokroku v zájmu jak občanů, tak i Evropské unie. Děkuji vám. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane Abelo. Nyní vystoupí pan Beniči. A pane Beniči, já vás poprosím, zda byste se omezil na 10 minut při svém vystoupení, protože nás čeká celá řada podrobných otázek od kolegů poslanců, tak by bylo dobré si na to vyčlenit čas. A ještě jednou vás zde vřele vítám. Máte slovo, prosím. Sur Moraes. Děkuji vám, pane Moraesi. Pokusím se dodržet stanovenou dobu. Je mi velkou ctí, podobně jak už se vyjádřil pan Abela, být zde dnes na vašem zasedání a mít možnost spolupracovat s vámi. My jsme se měli možnost seznámit již před eh, naším předsednictvím a dnes máme možnost znovu vystoupit v Evropském parlamentu. Je mi to velkou ctí a neříkám to jenom jako formalitu, nebož proto, že se domnívám, že Evropský parlament skutečně je institucí, již se všichni zodpovídáme. Evropská práce je mnohdy vnímána jako příliš technická a odborná práce, která se přímo nedotýká evropských občanů, ale já myslím, že naší povinností je vysvětlovat, vysvětlovat občanům, že naše práce si klade za cíl zlepšit jejich životy. Téma, o kterém dnes budeme diskutovat, a které se týká záležitosti vnitra a spravedlnosti, je oblast komplikovaná, kde se ne všichni vždy shodneme, ale je to práce, která má zlepšit život občanů a evropských firm. Říkám to skutečně ze celého srdce, nejen proto, že jsem profesí právník, ale protože se domnívám, že tato oblast je skutečně do, Eh, dotýká základních principů a hodnot demokratické společnosti, vychází z lidské důstojnosti, svobody demokracie, právního státu a lidských práv. Toto, jak už říká i sama zakládací smlouva, jsou hodnoty, které sdílí všechny členské státy a společnost, kde tolerance, nediskriminace, rovnost a spravedlnost e, jsou základními hodnotami. A tyto hodnoty a tyto úspěchy nemůžeme pokládat za samozřejmost. Jak už jsem řekl dříve, Malta je předsednickou zemí poprvé a snaží se tímto přispět e, k užší Evropské unii, užší spolupráci bez ohledu na rozdíly, které mezi námi panují. Chceme se postavit této výzvě a také příležitosti jako předsednická země Evropské rady. Historicky Malta vždy působila jako jakýsi most mezi eh, kontinenty a národy, snažila se zbližovat různé systémy a tradice. Náš vlastní jazyk je vlastně také určitým propojením různých kultur a tradic. Je pravda, že toto zbližování eh, plánuje Malta také během svého předsednictví a to formou vyjednávání mezi spoluzákonodárci. A v tomto duchu malské předsednictví v Radě Evropské unie se bude soustředit na řadu velice důležitých oblastí, o nichž bych chtěl dnes dopoledne hovořit. Naší hlavní prioritou je věc poměrně mm, jednoduchá, která je na snadě a je to dosažení maximálního e, pokroku ve stanovených oblastech. Znamená to, že nás čeká velice nabité časové období. Během našeho předsednictví se budeme snažit aby byli občané v ústředním bodem našeho programu. Zaměříme se například na EPO, na eh, Evropský úřad eh, veřejného žalobce na ochranu veřejn, finančních zájmů Unie, směrnici PIV, eh, na nařízení Eurojustu. Toto vše jsou velice relevantní záležitosti bez ohledu na to, že možná působí mm, technicky, ale jsou velice důležité pro naše ob- občany a společnosti. A z tohoto důvodu budeme maximálně pracovat na tom, abychom tyto Eh, tyto návrhy posunuli. Jak víte, tak již bylo dosaženo schody na návrhu textu ohledně eh, úřadu veřejného žalobce, vyjma několika málo drobností, které by měly být dořešeny začátkem letošního roku. Nicméně několik málo členských států prohlásilo, že se nebudou na novém úřadu v tuto chvíli podílet. Nařízení by se mělo schvalovat jednomyslně a se souhlasem Evropského parlamentu. Jakmile bude formálně tento úřad eh, zřízen po hlasování v Radě, pak už se o návrhu na řízení nebude hlasovat jednomyslně, protože smlouva umožňuje, aby nejméně devět členských států předalo tento návrh Evropské radě. A pokud Evropská rada nedospěje ke konsenzu, tak je možné spustit tzv. posílenou spolupráci podle článku 86 smlouvy o fungování Evropské unie. Já v tuto chvíli ještě nevím, zda se najde takových devět členských států, které tento postup eh, spustí, ale už jednání v tomto duchu probíhají a já věřím, že je pravděpodobné, že k tomu dojde. Naším záměrem je eh, být úzce v kontaktu s Evropským parlamentem během finální fáze eh, postupu jednání v Radě. Malské předsednictví chce také zorganizovat konferenci na národní úrovni k celé věci, vzhledem k tomu, že zřízení silného úřadu EPO je záležitost, které by chtěla Malta dosáhnout do konce svého šestiměsíčního předsednictví. Co se týče návrhu nařízení o Eurojustu, Rada teď finalizuje jednání o ustanoveních tohoto návrhu nařízení. Ty se netýkají přímo mm, EPO a navazujeme tak vlastně na lotyšské předsednictví z roku 2005. Rada je nyní připravena začít jednat a jednání by měla tedy začít i s parlamentem. Boj s terorismem zůstává velikou výzvou a je to záležitost prvořadého významu. Už máme k dispozici dohodu o směrnici o boji s terorismem a doufáme, že dojde k jejímu schválení. Pokud jde o akční plán komise o posílení boje s, protifinancování terorismu, my na základě toho také zesílíme diskuse o nadcházejícím návrhu, který se týká harmonizace trestných činů, které souvisejí s praním špinavých peněz, spadají sem sankce za tuto trestnou činnost. Diskuze už začala. Jde nám o posílení vzájemného uznávání eh, výstupu z trestné činnosti. Evropská komise přichází s novým návrhem o ACRIS, to je systém, evropský systém trestních rejstříků a o tomto systému už začala také diskuze a budeme v ní chtít efektivně pokračovat. Budeme také sledovat práci, pokud jde o eh, elektronické důkazy. Pokud jde o liberalizaci vízového režimu, vím, že jste o tomto tématu dnes ráno diskutovali a jsme velice rádi, že Rada a Evropský parlament dospěli k dohodě pokud jde o revizi stávajícího mechanismu pozastavování v rámci slovenského předsednictví a to je předpokladem pro dosažení dohody o další liberalizaci víz. Kromě toho jsme také velice rádi, že bylo dosaženo dohody o vízové liberalizaci s Gruzií. A to již za předchozího předsednictví Malta se soustředí na dosažení dohody o vízové liberalizaci pro Ukrajinu úzké spolupráci s Evropským parlamentem a přitom budeme samozřejmě monitorovat eh, situaci také v Kosovu a v Turecku, pokud jde o splnění podmínek eh, v rámci akčního plánu pro vízovou liberalizaci. V rámci strukturovaného dialogu eh, slovenské předsednictví provedlo posouzení zkušeností, které jsme získali během dvou ročních dialogů z roku 2015 a 2016. My hlavní výstupy z tohoto dialogu podporujeme, jinými slovy podporujeme to, že je potřeba nadále podporovat dialog v radě. Radě, rada se shodla na tom, že je potřeba dialog eh, dále velice dobře připravit. My budeme na tyto přípravy dbát, abychom zajistili, že dialog bude maximálně užitečný. Domníváme se, že Evropský parlament a rada sdílejí stejný cíl a tím je prokázat naše odhodlání chránit a posilovat právní stát v EU a v okolních státech. Já doufám, že mohu počítat s vaší další podporou v této oblasti, protože myslím, že na řadě věcí se můžeme shodnout, na některých je neschodnout, ale přesto jsem přesvědčen, že společně dokážeme dosáhnout pokroku ve prospěch našich občanů, evropských firm a společností a že ukážeme, že Evropa dokáže proměnit naše životy. Na závěr dovolte, abych využil této příležitosti a znovu uvedl, že jsme odhodláni postupovat jako čestní vyjednavači. My jsme vždycky tuto roli zastávali jako Malta a budeme se jí věnovat proto, abychom prosadili strategické priority evropského programu a zároveň úzce spolupracovali s Evropským parlamentem. Děkuji. Děkuji, pane Boniči. Děkuji vám oběma. Já vím, že jste provedli rozsáhlé přípravy v rámci svého předsednictví a před samotným předsednictvím, takže vám za toto děkuji. A nyní začneme s otázkami. Vážení kolegové, bohužel eh, brzy budu muset odejít, protože mám velice naléhavé jednání a poprosím tedy paní Gál, aby převzala předsednictví. Nejprve začneme koordinátoři, kteří dostanou slovo jako první a vystoupí paní Mecola. Poprosím maximálně, hovořte v délce dvou minut, aby se dostalo na všechny, kdo se přihlásili o slovo. Takže paní Mecola má slovo jako první a paní Gal poprosím, aby se chopila předsednické funkce. Děkuji, pane eh, předsedo, paní ministře. děkuji za vaše vystoupení. Malské předsednictví je eh, velice důležitým okamžikem, na který jsme hrdi všichni v naší eh, zemi. A je to potvrzení pro všechny občany, kteří věří, že Malta může být velice úspěšnou zemí v EU navzdory naší zeměpisné poloze a velikosti naší země. První otázka panu Abelovi se týká migrace a dublinské reformy chce se zeptat, zda jste spokojeni s návrhem Evropské komise a co byste rádi zlepšili na tomto návrhu? Jste připraveni připojit se k Evropskému parlamentu a usilovat eh, o solidaritu a bezpečnost, tak jak jste o tom hovořili? a o sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, jaká konkrétní pravidla, která se týkají nedoprovázených eh, mladistvých, eh, byste rádi měli v tom návrhu. A pane Boniči, můžete nám říci, jaký máte záměr, pokud jde o problematiku veřejného žalobce EPO? Můžete být konkrétnější? Jakým směrem chcete, aby se tento návrh ubíral za malského předsednictví? A dále upřímně chci řečeno k eh, panamským dokumentům. To je obrovský skandál a na Maltě máme veliké obavy, jakožto občané, ohledně korupce. A tak se chci zeptat, jaké návrhy, pokud vůbec nějaké, chcete prosadit za maltského předsednictví proto, aby se řešily obavy maltských a evropských občanů v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Zipl. Thanks. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěla nejprve doplnit některé body, které se týkají otázky migrační politiky a pokud jde o odpovědnost a solidaritu, protože eh, tady je celá řada nedostatků a tak by mě zajímalo, co maltské předsednictví eh, by chtělo udělat pro to, aby zapojilo více členských států. Já si myslím, že je dosti cynické, že některé členské státy nejenom, že otevřeně nesouhlasí s tím, že budou přijímat uprchlíky, ale že dokonce vytvářejí takové podmínky, životní podmínky, proto, aby uprchlíci z jejich zemí odcházeli. Pokud lidem kteří už dostali statut uprchlíka, respektive azylový statut, pokud jim nedáte místo k životu, pokud jim nedáte možnost pracovat, najít si pracovní místo, tak je pochopitelné, že z takového státu odejdou, ale zároveň zde hovoříme o novém azylovém systému, kde budou nastaveny i sankce proti uprchlíkům, kteří nezůstanou v zemi, kde by zůstat měli, takže toto je potřeba nějakým způsobem řešit. A zároveň je tady velice špatná situace s uprchlíky, kteří v Evropě umírají. Ti lidé mrznou, žijí v kontejnerech, ve stanech, bez jakéhokoliv vytápění. A tady nehovoříme o chudých zemích eh, jinde po světě, ale o zemích Evropské unie. A já jsem se velice dobře vědoma faktu, že ekonomická situace v evropských státech je samozřejmě různá, ale říkám si, zda je opravdu zcela nemožné dohodnout se alespoň na minimální důstojnosti, kterou bychom nabídli těmto lidem, kteří do Evropy přicházejí. Jaká je tedy vaše politická strategie? Nemluvím teď o směrnicích a nařízeních, ale jaká politická strategie tady je, eh, jak přinutit členské státy, aby respektovali alespoň některé zásady humanitárních standardů. A pokud jde o spolupráce se třetími zeměmi, tak plně souhlasím s tím, že je to samozřejmě nezbytné, ale zajímalo by mě, zda můžete být konkrétnější, pokud jde o kritéria týkající se spolupráce se třetími zeměmi a jakou spolupráci byste si přáli nastavit a jak eh, ji chcete eh, prosadit eh, například v zemích původu, aby začaly lépe a více přijímat své občany, kteří nemají právo na azyl v Evropské unii. A co se týče úřadu EPO, navážu na to, co říkala Roberta Mecola. Já si myslím, že velice dobře víte, že my bychom byli rádi, kdyby vznikl úřad Evropského veřejného žalobce. Přejeme si to jako Evropský parlament, ale nemá smysl vytvářet nový útvar, pokud nebude řádně fungovat, nepřinese přidanou hodnotu. Takže se chci zeptat, zda jste optimističtí, že nakonec se nám podaří společně s členskými státy dosáhnout konkrétního výsledku a nějaké přidané hodnoty pro úřad EPO nad rámec toho, co už máme nyní k dispozici na národní úrovni. Děkuji, nyní paní Vekstrém. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, páni ministři, za to, že jste dnes dorazili a vystoupili v našem výboru. Děkuji vám také za velice zajímavou výměnu názoru, která zde proběhla a která jistě bude pokračovat v dalších týdnech. Chci vám také poděkovat jako Maltě za to, že jste se chopili předsednictví v době, která je pro Evropu velice citlivá a obtížná, spoleháme na vás a vnímáme malské předsednictví jako určitou příležitost pro konečnou změnu a modernizaci evropského azylového systému. My tuto změnu velice potřebujeme a naši občané to od Evropy očekávají. A proto počítáme s vaší podporou a ceníme si vašeho dosavadního úsilí a odhodlání, které jste vyjádřili. Podobně jako kolegyně bych se vyjádřila k uprchlíkům, ovšem nechci opakovat, co zde již zaznělo, pokud jde například toto, že je potřeba lidem dát šanci na život, na to, aby se postavili na vlastní nohy a co možná nejdříve se integrovali a abychom tak předcházeli sekundárním pohybům po Evropě. Ale oni jsou tu další záležitosti, které třeba řešit. Například šengenský informační systém je jednou takovou věcí a zde chci eh, vyjádřit svůj názor velice upřímně. Šengenská oblast je samozřejmě věc citlivá a už nyní po několik let eh, nás to hodně znepokojuje tady v Evropském parlamentu. Eh, si jsme vědomi toho, že eh, máte individuální, na Maltě individuální program investorů, což znamená, že eh, dáváte k dispozici eh, investorům, soukromým investorům přístup do šengenského prostoru. Prozatím to bylo asi 700 občanů, kteří získali přes prostřednictvím Malty evropské občanství za to, že investovali na Maltě či darovali prostředky Maltě. Řada z těchto občanů jsou z bývalého Sovětského svazu. Podobný režim se plánuje i do budoucna pro čínské občany kteří budou investovat na Maltě. V okamžiku, kdy řešíme otázky migrace a uprchlíků a přístupu e, k záchraně životů, je mm, dosti překvapivé, ironické, že Malta postupuje tímto způsobem, takže by mě zajímalo, Eh, zda se to můžete vyjádřit. Nechci vás nějak hodnotit, ale můžete nám zkrátka mm, pouze vysvětlit eh, váš přístup k této věci v okamžiku, kdy tady vidíme tolik potřebných lidí, kteří potřebují eh, evropskou bezpečnost, kteří potřebují nás, abychom zachránili jejich životy. Možná to není správná priorita, které se věnujete, takto podporovat bývalé osoby z bývalého Sovětského svahu či čínské podnikatele tímto způsobem. A teď ještě, abych se vrátila k vašemu odhodlání a k vašim prioritám. Já se velice těším eh, na spolupráci s vámi na společném evropském azylovém systému a na Dublinu. Eh, v tom s vámi počítám a budu se snažit být maximálně napomo- nápomocná, stejně jako v oblasti šengenského informačního systému a také pokud jde o formální a neformální výměny názorů v těchto věcech. Děkuji. Nyní paní Enz. Já, vielen Dank. Děkuji. Na úvod bych vám ráda srdečně poblahopřála k prvnímu předsednictví rady a upřímně vás mohu ujistit, že opravdu eh, vládne mm, veliké ovzduší nadějí a víry, že mnohé dotáhnete do konce. Doufejme tedy, že budete pracovat efektivně, no a můžete s naší podporou v takovém případě i počítat. Mám několik otázek. První samozřejmě se týká asilové migrační politiky. Hovoříte zde o solidaritě v této oblasti, týká se to členských států, mnohé už bylo řečeno o uprchlících a já bych se od vás nyní ráda dozvěděla, jak to vypadá s tím Dublinem, jak vypadá argumentace a jak se na radě debatuje. Máme ze strany komise návrh? my eh, jej obezřetně řečeno považujeme za nevyvážený, neli nesmyslný. Ve členských státech se o něm intenzivně debatuje a mě by zajímalo, na jaké etapě je to vyjednávání a jak budete dále s členskými státy eh, zacházet s těmi tedy členskými státy, které nemají chuť přijímat vůbec žádné uprchlíky. Další otázka. Chcete podporovat Itálii a Řecko? Ano, to je dobré. I my podporujeme eh, takovýto cíl posilovat eh, podporu právě těmto státům, které jsou na té frontové linii. Ale mě by zajímalo, co tím myslíte, protože všem nám je známo, že smlouva s Tureckem nefunguje a mm, že jde o to, že i do Turecka cestuje méně uprchlíků, ale ta um, umluva s Tureckem jako taková v podstatě nefunguje tak, jak by měla. A v tomto kontextu má Itálie i Řecko obrovské obtíže i s ubytováváním uprchlíků. No a dnes jsem se dozvěděla, že Německo znovu bude do budoucna odesílat zpátky uprchlíky do Řecka. Tak to se s tím počítá. Jste i vy toho názoru, že by země jako Německo měly odesílat uprchlíky v rámci dublinského ustanovení, nebo to zkusíte řešit nějak jinak. A pak ještě další otázka, ta se rovněž týká politiky uprchlické. Máme zde například ten summit ve Valetě s africkými státy. Jste společně s mou politickou skupiny rovněž toho názoru, že u zemí, které jsou výslovnými diktaturami, jako například Sudan, že by se přece jen nemělo uzavírat partnerské dohody o navrácení uprchlíků, anebo vám to bude všechno víceméně jedno, hlavně aby se odeslali uprchlíky zpátky do Afriky. A nebo vás přece jenom bude zajímat, s jakým režimem vyjednáváme. A pak poslední otázka, ta už se týká bezpečnostních opatření k boji s terorismem komisař pro bezpečnost nám více násobně slíbil, že se to bude vyhodnocovat, zejména eh, ta opatření, která už existují na evropské úrovni. Mají být tedy vyhodnocená a to by se mělo v nejbližší době odehrát. Jak to bude vypadat eh, pod vaším předsednictvím? Dojde opravdu k takovému obecnému přeskumu všeho, co se používá v boji proti terorismu? a prioritám a tak dále, jak tam vypadá ten rozvrh časový. Předsedající, eh, prosím, držte se dvouminutového limitu pokládání otázek, jinak se vaši kolegové nedostanou ke slovu. Paní Sargentini, děkuji. Vítejte. Vítejte. Jsme rádi, že je Malta nyní v předsednickém křesle. Já jsem už měla, pane Abelo, s vámi možnost hovořit v minulosti. A co mě dnes překvapilo, je, že e, jak jsme spolu hovořili, tak to bylo velice plodné. Nyní ale to je řeč, se kterou mohlo klidně přijít slovenské předsednictví. Což je pro mě překvapivé. Ty návrhy, které jsou na stolek azylu a migraci ze strany komise jsou všechno regresivní. Vy jste přece sociální demokraté a já počítám s tím, že právě socialisté a demokraté by se měli snažit, aby se situace nezhoršovala. To už ani nehovořím o tom, že by se měla zlepšit, ale alespoň ji nezhoršujme. Lepší hraniční kontroly, více navrácení, o tom tam je hodně, ale není tam dost o solidaritě. Právě vy ve středozemním moři. Vy jste evropská země, která je nejblíž Africe. Tady nejde o ten faktor pull, tady jde o faktor push. Hraniční kontrola uprchlické toky nezastaví. Eh, vy právě musíte se zasazovat o to, aby se na moři zachraňovalo, ale nejen zachraňovalo. Zároveň zde hovoříme o posilování hraničních kontrol i ve vnitroevropských zemích, které sekundární hranice, které se vás v podstatě by neměly vůbec týkat. Já od vás nečekám, že budete konkrétně chránit střední Evropu nebo severní Evropu, což je na stole. Naopak, že se budeme bavit o tom, včetně všech eh, citlivých otázek, jak eh, lépe chránit mořskou hranici, což je samozřejmě velice obtížná záležitost. Já bych od sociálně demokratického ministra a od malého ostrovního státu, který má moře všude kolem, čekala konkrétnější diska, diskusi, která se bude týkat konkrétně evropské solidarity. Pokud budete pouze pokračovat v pokusu zhmotnit tu legislativu, kterou už máte na stole, tak nejste, tak to nebude postrádat toho malckého ducha nač se chceme soustředit, když přijde na migraci a na azylovou krizi. Naštěstí já jsem si ověřila, jak to na Maltě vypadá. Vy máte 13-14 stupňů, nesněží u vás, díky bohu. A my nyní sledujeme, že v Řecku sněží a zároveň říkáme, musíme pokračovat v dohodě s Tureckem. No, ale my budeme svědky toho, že tam lidé budou umírat. E, a nyní ještě ta směrnice o praní špinavých peněz, já jsem tam s pravodajkou a tam to bude vážné. A je smutné, když neustále vidíme, že se nám Malta objevuje v rejstříku korupční kaos, v rejstříku kaos, kde se vyhýbá někdo placení daní. To je pro Evropu ostuda a doufám, že to takto pokračovat nebude. Děkuji paní Sargentini a post to už byl konec kola koordinátorů a neprodleně přecházíme ještě k otázkám dalších kolegům a posléze pánové ministři odpoví. Já teď přečtu jména všech kolegů, kteří chtějí položit otázku a tím už uzavřeme seznam paní Holmajer, paní Dali, Coelho. Dagiar, Mr. Niedermüller, Mrs. Gomez, Mrs. Kienge, Mrs. Grappini, uh, Mrs. Schlein, Mr. Zdehovsky, Mrs. Spinelli. And I would like to ask you to... A eh, chtěla bych vás požádat opravdu striktní dodržování řečnické doby minutu až minutu a půl. V opačném případě si nevyslechneme všechny odpovědi. A tady opravdu přece na tom záleží aby pánové ministři dostali prostor nám odpovědět. Paní Holmajer jako první. Děkuji, paní předsedající. Eh, pánové ministři, já mám následující otázku. Oproti tomu, co zde vyjádřila paní kolegyně z Argentiny, já jsem pevně přesvědčena, že jsme schopni nalézat řešení společně s africkými státy, nikoli pouze pod heslem hlavně zpátky do Afriky. Moje otázka však zní, když dochází k podepisování smluv o eh, navrácení, tak tam přeci je důležitá i koordinace pomoci a podpory pro ty regiony a ty vesnice, kde třeba nevládne válka. Ne všichni pocházejí z těch částí Afriky, kde dochází k vážnému porušování lidských práv. A právě pro tyto regiony by měla existovat systematická pomoc eh, při ehm, tom, aby tam ti lidé dokázali žít. Tedy to je moje otázka. Máte to jako složku těchto smlouv? Má vaše předsednictví nějaký plán v této oblasti? A za druhé, zajímalo by mě v kontextu toho, že máme neustále obrovské problémy při výměně údajů. V té nové směrnici k terorismu máme závazek k tomu, aby členské státy přicházely s relevantními údaji včas právě s údaji, které se týkají případných teroristických hrozeb. Plánujete v rámci vašeho předsednictví dosáhnout pokroku i v této oblasti? Děkuji. Paní Dali. Děkuji. Děkuji. Mana Děkuji vážený pane ministře. Všichni víme, jak je důležité pro Maltu tato záležitost. Jsme malá země, přesto však nám na tomto předsednictví nesmírně záleží. Některé palčivé otázky. Imigrace a solidarita. Tam bych si přála vědět podrobněji, jak budou vypadat priority, zejména v oblasti relokace. 60 tisíc osob z Řecka a z Itálie má být přemístěno, jak víme. Zatím jsou ty počty nízké a otázka je, zda budeme schopni tohoto počtu dosáhnout. Já tuším, že to povede k velkým problémům a v podstatě se tím solidarita neposílí. My jsme přesvědčeni, že právě prvek solidarity by měl být něčím, čemu by se Malta měla věnovat více. Dále, moje otázka zní, jak se chcete zabývat po praktické stránce tou relokací a jak chcete lépe implementovat i ta opatření, která už byla schválena, jak tedy bude vypadat tato priorita v praxi. Pak ještě otázka pro pana Boneči týkající se nařízení Brusel 2, zejména práva eh, nezletilých dětí a otázka střetu právních systémů v oblasti rodinného práva když například dochází k rozvodu nebo separaci rodičů, ti žijí v dvou různých zemích, jak má předsednictví v úmyslu obohatit Brusel 2, aby přestalo docházet k těmto střetům a zda plánuje i e, novou verzi tohoto práva. Thank you, chair. Děkuji. Děkuji i ministrům za jejich přítomnost. Já mám zde e, otázku pro pana Fabelo. Jak víte, e, bezpečnost je prioritou pro všechny bez unijní občany a berlínské útoky hovoří sami za sebe. Musíme posílit policejní spolupráci. A tam je fundamentální výměna informací. Uh, Mm, šengenský systém SIS-2 zde má zcela zásadní roli, kterou musí sehnat. A je to největší evropská databáze, není ideální, může být zlepšen a může díky němu docházet k rychlejší výměně informací, která povede k lepší ochraně našich občanů. V nejbližších eh, Mhm. měsících se budeme zabývat novým právním základem SIS 2 a musíme se zajistit, ujistit, že bude bezpečný a že i ochrana údajů bude přiměřená. Eh, budeme mít i lepší identifikátory, například eh, rozpoznávání obličejů a že všechny údaje týkající se případného vyšetřování budou k dispozici. Mělo by rovněž být eh, povinné zavádění internetových eh, bank a otázka je, jak se tomu bude věnovat. Druhá otázka. Brzy bude veden trialog eh, v oblasti nové evropské azylové agentury jsou ale země, které nedodržují principy společného evropského azylového systému. Jak si budete v té oblasti počínat? Doufejme, že s vámi budeme moci počítat, že se nepodáte národním egotismům, že to nevzdáte. Děkuji, pane předsedo. Pánové ministři, vítejte na půdě našeho výboru. Těšíme se na nejbližší půl rok a určitě uh, u nás můžete počítat s dobrou vůli i na půdě tohoto výboru. Správně jste zde vypíchli, že právě migrační a imigrační politika i azylový systém musí být prioritou v nejbližších měsících. Zde přidaná hodnota spočívá v tom, že reprezentujete zemi, předsednickou zemi, která se eh, ujala předsednictví jako první, což samozřejmě je určitým způsobem výjimečné a zároveň jste i zemí, která sama čelila opravdu obtížným záležitostem v oblasti migrace a azylu. A přesto se dokázala plně postavit, plně evropsky postavit vůči všem problémům, přestože jste poměrně nový člen Evropské unie. Na Maltě nenarážíme ani na signifikantní eurofobní hnutí, ani na nějaký silný euroskepticismus, tedy vy jste tím správným hlasem na půdě Evropské rady, který se může zastat evropanství který se může zastat solidarity a spolupráce právě v oblasti praktických problémů, v oblasti migrace a azylu. My se na to vše díváme z pohledu Evropského parlamentu a jsme připraveni být těmi spolozákonodárci. Avšak Rada zatím se snaží vyhýbat implementaci rozhodnutí, svých vlastních rozhodnutí v oblasti různých uh, těch kapitol, jak se vyvíjí uprchlická krize. A nyní konkrétně tady doufám, že budeme moci spolupracovat s vašimi úřady i s vašimi ministry. Totiž vízový kodex. Vízový kodex je radou blokován a argumentuje se různě, ale vůbec žádný kompromis se neobjevuje v oblasti udělování humanitárních víz. Tady máte šanci. Malta, která zastává evropské hodnoty, eh, která se chová evropsky, která má historii v oblasti migrace, imigrace i azylu, hm, kterou se může chlubit, tak právě bych zde rád vyjádřil víru a očekávání, že se zastanete eh, správného přístupu, že prosadíte vízový kodex, včetně právní cesty, která v praxi bude znamenat eh, manévrovací prostor pro udělování víz na humanitárním základě. Děkuji. Paní předsedající, děkuji oběma ministrům za jejich přítomnost zde. Dvě krátké otázky a možná taková krátká připomínka. Pane ministře, je velice důležité, jak jste eh, zde pojal otázku migrace a aktivity malckého předsednictví. Zároveň tam však jsou ještě dva další aspekty, kterými se musíme zabývat. Jedna eh, je otázka integrace. To je klíčová část eh, společné evropské asilové politiky, či případně asilové politiky. Vím, že integrace je hlavně otázkou pro členské státy, ale přesto se domnívám, že zde musíme vybudovat určitý celoevropský rámec pro integrační otázky. A já bych se chtěl zeptat, jak nahlížíte na celoevropský systém integrace migrantů. Druhá otázka, ta se týká rostoucí radikalizace v mnohých členských státech EU. Máte nějaké konkrétní plány, jak zastavit růst radikalizace mezi občany, evropskými občany, kteří jsou migranty druhé až třetí generace? A poslední připomínka. Já jsem zpravodajem pro EASO. Tady vás chci ujistit, že my jsme připraveni vyjednávat, velice rádi se budeme účastnit vyjednávání právě v době vašeho předsednictví. Děkuji vám. Uh, welcome, minister. Vítejte, pánové ministři. Chci vám popřát hodně úspěchů v malckém předsednictví. Panamské materiály už tady byly zmíněny, ale ono nejde jenom o korupci, ale také o naši důvěryhodnost. Například eh, vy jste byli zmíněni vy jste byl, pane ministře, zmíněn v panamských eh, materiálech. Eh, někteří další představitelé státu museli kvůli tomu rezignovat, takže není to jenom otázka vaší kredibility, ale i naší kredibility. Otázka panamských materiálů je systémová otázka skrývání nadnárodní organizované trestné činnosti, včetně terorismu. My teď v Bruselu revidujeme směrnici, která bojuje s praním špinavých peněz a směrnici o PIV. A já doufám, že tyto návrhy budou eh, odsouhlaseny za malckého předsednictví. Skutečně se o to budete snažit, budete chtít sestavit eh, černý seznam daňových rájů, jak to navrhuje Evropská komise, skutečně budete bojovat eh, proti praní špinavých peněz, proti těm strukturám, které bohužel existují i ve vaší zemi. A další věc, která souvisí už ne přímo s azylovou eh, problematikou a šengenským systémem, ale také s bojem s organizovanou trestnou činností a terorismem. ty programy víz pro investory, které prosazujete, to vy nejste jediní, kdo má tyto programy. I moje země takový program má, ale já se vás chci zeptat, zda budete tlačit na komisi, aby prošetřila tyto uh, systémy, které jsou nejenom nemorální, když tady hovoříme o potřebách uprchlíků, kteří potřebují naše pomoc, ale které vlastně jsou také proti naší vlastní bezpečnosti, protože i tyto systémy jsou zneužívány organizovanou trestnou činností. Tyto lidé často dostávají ty eh, zlaté, zlatá víza, dostávají eh, status eh, VIP ale já si myslím, že by Europol měl být naopak zapojen do věci, aby prověřil tyto lidi. Chci, abyste předali seznam za roky 2015 a 16 Europolu, aby tyto seznamy osob, které dostaly vaše víza, mohly být prověřeny a bylo prokázáno, zda tam nejsou problematické osobnosti. Paní Kianga, prosím. Grazie. Děkuji. Také já jsem vám chtěla popřát vše dobré do vašeho předsednictví a e, blahopřeji e, za to, že jste zde, ale i za e, vaší prezentaci, zvláště proto, že v minulosti my jsme velmi dobře s vámi spolupracovali, takže doufám, že i během tohoto předsednictví budeme moci pracovat a prohlubovat tuto spolupráci. Děkuji vám také za ochotu, kterou jste vlastně prokázali na agendě Azor, když jsme přijeli na misi k vám a byli jste i eh, byli jste i eh, velmi otevření k přijetí delegace z Afriky a to bylo poprvé, kdy jsme se setkali v Maltě a kdy se hovořilo o eh, problému migrace. Moje otázky se týkají hlavně pana ministra Abily. Vaše slova Eh, vlastně potvrdila tedy práci našeho parlamentu. Vy jste se zmínil o tom, že je třeba holisticky přistupovat k fenoménu migrace, eh, což není jenom slogan, ale je to opravdu metodologie, kterou bychom měli eh, zaujímat při řízení migračních toků. A já bych byla ráda, aby k tomu došlo, aby se toto aplikovali i během tohoto předsednictví. My potřebujeme vaši energii, my počítáme s vaší sensibilitou politickou a zcela sdílíme vaše obavy, eh, které se týkají hlavně nedostatečné solidarity, hlavně v tom, hlavně proto, že my oba eh, dva, mě oba dva procházíme ze stejné geografické oblasti, z jihu Evropy. Takže proto já od vás očekávám i větší sensibilitu i pro toto téma, proto abychom mohli sdílet tuto agendu. Moje otázky jsou následující. Máte konkrétní eh, představu o tom, jak aplikovat princip solidarity, o němž jste už hovořil, a navrhnete nějaké, eh, nějaké změny v dublinském nařízení. Co si myslíte o kritériu o země prvního vstupu a hlavně, jakým způsobem budete navrhovat alternativní řešení. A to, že nedochází e, k, aplika- k aplikacím tedy o znovu umístění, tak jak vy e, si myslíte, že donutíte státy, aby plnili své povinnosti? A nakonec dáte mezi priority předsednictví také politiku integrace e, uprchlíků v Evropě, když se hovoří potom o sociálních otázkách? Děkuji. Mulțumesc, mulțumesc doamna președintă, domnilor miniștri, vreau să vă felicit și eu. Pane ministře, dovolte mi, abych vám pogratulovala za předsednictví Malcké. Já nebudu již opakovat to, co zde zaznělo od jiných kolegů. Eh, ten problém imigrace a ostatní náměty jsou opravdu problémy velice aktuální a já je podporuji. I já bych chtěla zdůraznit jinou věc. Vy jste hovořil o evropském projektu, o potřeby eh, konsolidovat Evropskou unii. Já jsem viděla eh, průzkum, který se týkal důvěry evropských občanů v Evropskou unii a eh, uvědomuji si, že v mají země jsme na třetím místě. 50% našich občanů věří v Evropskou unii, čili otázka zní. Já jsem neslyšela, že by mezi vašimi prioritami byl také problém eh, tohoto rozdělení Evropy, eh, co se týče Schengenu. Eh, nemohl byste jste o Evropě dvou rychlostní a to je problém. Hovořil jste o respektu, o respektování smluv. Proč o tom hovořím? Mám totiž dojem, že občané jako občané naší zemi, které nepatří do šengenského prostoru, se nachází opravdu v diskriminačním v diskriminaci, protože a to proč? Eh, Rumunsko vlastně dobře zajišťuje bezpečnost a bojuje dobře proti terorismu. A eh, neaplikují se tím pádem smlouvy. Já jsem se dnes ráno dozvěděla, eh, že ze Spojených států budou aplikovat daňovou, mm, daňové opatření na migranty z východní Evropy. A to proč? No protože to je zase jenom důkaz o další diskriminaci. Myslím si, že e, v tom případě opět se nerespektují tyto smlouvy. Thanks. Paní Schlein, ano, děkuji. Vážení ministři, vítám vás a přeji vám hodně štěstí ve vaší práci ve výzvách, které čekají vaše předsednictví. Já odpovídám za socialisty, za dublinské nařízení a jeho reformu a nabývám dojmu, že v okamžiku, kdy v parlamentu diskutujeme o návrhu komise Rada se zdá, že vůbec o textu nediskutuje. A tak se vás chci zaprvé zeptat, zda během vašeho předsednictví chcete zahájit diskuze na základě návrhu předloženého komisí, anebo zda budete dále pracovat s dokumenty slovenského předsednictví o takzvané efektivní solidaritě, což si myslím, že je kreativní způsob, jak se vyhnout zavedení reálné solidarity posílání expertů a podobně tomu nemůže nahradit odpovědnost, eh, která zde je, a to znamená mm, důstojným způsobem přivítat lidi, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu. Jakou konvergenci tedy si přejete a na které pracujete? Evropský parlament eh, se věnuje tomu, jak aplikovat eh, solidaritu a odpovědnost. My jsme už mnohokrát eh, hlasovali o tomto mandátu naposledy ve zprávě Kionga Mecola, kdy jsme hovořili o centralizovaném systému sdílení odpovědnosti, což by pomohlo překonat kritérium země prvního vstupu. Ale já mám pocit, že místo toho, abychom postupovali ku předu, tak diskuze v radě o této věci jdou spíše zpátky, že se popírá eh, rozhodnutí, které už bylo přijato a že členské státy nedokážou dostat svým závazkům v oblasti relokace. A to jenom ukazuje na to, že problém není eh, v číslech a prostředcích, eh, ale v nedostatku politické vůle. Takže budete to podporovat? Děkuji. Nyní pan Stechovský, prosím. Eh, páni ministři, děkuji vám za vaši prezentaci. Já jsem opravdu rád, že jste mezi nás přišli. Já jsem obrovský příznivce Malty a trávím tam vždycky každé léto a opravdu velice, eh, velice s potěšením sleduju veškeré zprávy o Maltě. To, co tady bylo řečeno, asi bych to měl i zopakovat. Jedna věc mě velice mrzí. Když jsem tento rok opravdu, já jsem procestoval celou Maltu, navštívil jsem i uprchlická zařízení na Maltě a děkuju za obrovské přijetí, přestože jsem nebyl of, součást oficiální návštěvy, tak poté, co jsem se prokázal jako europoslanec, jsem mohl navštívit tyto zařízení, tak jsem byl tam puštěn. Uh, mě jedna věc ale prostě pořád stále mrzí. To je, když sleduju Malta News a vidím tam pořád články o korupci ve vaší zemi. A já si myslím, že by vaše země opravdu měla výrazně na tomto tématu, tématu zapracovat. Je Jasně, korupce je něco, co se nedá úplně, úplně vymítit na celé planetě, ale je škoda, že právě vaše vláda a vaše země je touto věcí poměrně pověstná. A já chápu, že jste blízko Sicílie a že ty praktiky se můžou občas přenášet tam a zpátky. Ale e, o tom mluvit nechci. Chci mluvit o jiné věci. E, jiná věc je, vy jste mluvili o celkem ambiciózním plánu schválit evropského prokurátora. A u evropského prokurátora je řada nevyjasněných témat. My jsme tady hovořili se slovenským předsednictvím. Říkali jsme jim své některé kritické názory na tuto oblast. Třeba nevyjasněné kompetence na to, že evropský prokurátor, sekretářka u evropského prokurátora bude brát eh, stejný peníze, jako bere prokurátor v České republice a další věci. A my bychom byli strašně rádi, páni ministři, kdybyste tuto tyto naše konstruktivní připomínky zapracovali do toho materiálu a zamysleli se nad nimi. A další věc, za vašeho předsednictví bude schválena směrnice o zbraních. Já jsem ten text, který byl schválen um, uh, slovenským předsednictvím, viděl a opravdu ten text je tragický, tragický. Jsou tam některé věci, které jsou totálně nesmyslné, jako evidovat vzduchové, pisto, vzduchové pistole. Páni ministři, opravdu vás prosím, v rámci vaší, vaší agendy zkuste se nad těmato tématy zamyslet a ještě tu směrnici předělat, protože jinak v Evropské unii vznikne takový chaos a takový, bych řekl, takový odpor vůči Evropské komisi a Evropské unii, jaký jsme tady doposud neviděli. Děkuji. Thank you, Mrs. Spinelli. Benvenuto al presidente. Eh, vítám vás eh, jakožto předsednictví Evropské unie a velmi s vámi počítám a vkládám vás naděje. Mám několik otázek. Jedna se týká smluv eh, o valetě a smluvy s Líbí. Ráda bych se zeptala, co si myslíte o poslání eh, vojenských lodí italských do vod eh, maltéských. A eh, co toho parlament v Tobruku tedy neodsouhlasil. A myslíte si, že to je riziko, riziko v boji proti um, těm pašerákům? A hlavně v Líbii je to problém, protože tam je celé to dědictví kolonialismu. A potom se chci zeptat něco na modrých kartách. Co, jak budete jednat Eh, vzhledem k tomu, že v radě je obrovský odpor eh, na návrh komise a je tam velký odpor i k tomu zlepšení, které tento návrh obsahuje, tedy zjednodušení přístupu k obdržení modré karty. A další otázka je smlouva mezi Evropskou unii a Tureckem. To, co se v současné době děje na Lesbosu, kde chybí voda, elektřina, potraviny, kde, kam, eh, kde se na základě eh, dublinských dohod eh, chtějí ti lidé posílat zpátky, tak tato smlouva bude velice chybná, ale bude to vlastně i zločinecká smlouva, protože porušuje velice vážně mezinárodní práva. A rada bych věděla, jaký je váš názor na to, co se opravdu ve skutečnosti děje na těch řeckých ostrovech. Děkuji. Děkuji, paní Spinelli. A nakonec poslední otázka ze strany paní Imenes Passer. Sí, muchísima, muchísima gracias, presidenta. Eh, bueno... Děkuji, paní eh, předsedkyni. Eh, děkuji za to, že jste se k nám dostavil. Také já vkládám velké naděje do eh, malckého předsednictví. Ráda bych udělala konkrétní poznámku. Tady ten scénář eh, teroristických útoků je eh, samozřejmě eh, velice vážný. Je to, je to hroz, ohrožení tedy základních lidských práv, ohrožení základního práva na život, na svobodu, na celistvost života, na bezpečí osobní. Teroristé zabíjejí Eh, některé eh, lidi, ale přitom zastrašují úplně všechny. My jsme všichni vlastně oběti terorismu a ty oběti, eh, na ty se zapomene po určité době, po atentátu se na ně zapomene. Je to velice nepříjemná situace. A já už celé roky požaduji, abychom vytvořili Eh, směrnici, která by se zabývala obětmi terorismu. To je zcela nezbytné. Bylo mi řečeno, že existuje určitá směrnice o obětech zločine, zločinecké činnosti, ale to nemá nic společného s tím, co říkám já. Existuje směrnice o obětech eh, například eh, pašování přepnictví lidí, ale myslím si, že potřebujeme specifický nástroj legislativní pro oběti terorismu. Nevím, jaký nástroj by to měl být, jestli nařízení nebo směrnice, ale je to naprosto nezbytné a já vás žádám o pomoc v této oblasti. Děkuji vám. Děkuji paní Imene Spesevi. A nyní, pánové ministři, máte tady celý dlouhý seznam otázek a nabídneme vám 10 minut každému na odpovědi. A to už znamená mírné spouždění, Ale zasloužíte si každý těch deset minut, protože otázek je opravdu hromada. Tedy jako první pan Abela. Děkuji. Na úvod chci poděkovat všem, všem tazatelům. Všechny otázky jsou samozřejmě nesmírně relevantní zejména co se mě týče a zejména co se týče otázky migrace. Jak víte, tato záležitost je předmětem neustálých debat a není to záležitost nedávná. Nyní při nejmenším uznáváme, že se opravdu jedná o něco, co se týká všech členských států, které se toho musí ujmout. Ale to nestačí v těchto diskusích musíme pokračovat. Já už jsem ve svém úvodním prohlášení toto potvrdil. A základem pro další diskuse rozhodně solidarita opravdu je. Já jsem ji zmínil ve svém proslovu a je to ten společný jmenovatel, na němž chceme stavět další vyjednávání o těch nejrůznějších aspektech. Zároveň jsem i řekl, Rovněž jsem zmínil nutnost holistického přístupu k migračním otázkám, tak abychom dosáhli společného evropského asilového systému. Tam nestačí věnovat se jedné jediné či určité konkrétní záležitosti, ne, musí se k tomu přistupovat komplexním způsobem. No a samozřejmě, jak už jsem řekl, na solidaritě záleží, no a odpovědnost a solidarita to jsou záležitosti neoddělitelné. Jak bych to definoval? No, solidarita je je opravdu solidarita, k tomu se nedá nic více říci. Samozřejmě, že musíme i dále propracovávat, prohlubovat ty diskuse, které už běžely za slovenského předsednictví a tam Nemohu zastírat, že na půdě rady existují názorové rozdíly. No a právě předsednická země má obtížný úkol snižovat jakékoliv rozdíly, zbližovat názorové postoje, prosekávat cestu společnému přístupu. No a tam musíme se věnovat jak interní, tak externí dimenzi a pokoušet se o to. Je bez pochyby, že otázkou dne je reforma dublinského systému. Ono už všichni zmiňují a shodují se v tom, že dublinský systém musí být reformován. Je rovněž bez pochyby, že pravidla, která už platí mnoho let, nejsou vhodná pro dnešní migrační situaci ani pro řízení migračních toků, když máme tedy už za posledních několik let stovky tisíc migrantů, kteří překračují evropské hranice. Středozemní cesta opravdu patří k těm nejčastějším, nikoli pouze ve smyslu osob, které k nám přijíždějí, ale rovněž i v počtu obětí. Je třeba se tedy opravdu věnovat tomu z toho pohledu. Migrace má lidskou tvář a o té nesmíme zapomínat. Musíme ji mít neustále na paměti. Když už hovoříme, ať už o řízení těchto migračních záležitostí, tak i o řešeních. Správně zde bylo podotknuto, že je důležitá i záležitost relokace a rozhodnutí, která už padla. Ano, pokud už byla rozhodnutí přijata, musí být uváděna do praxe. A to je i taková zkouška důvěryhodnosti pro ten, který členský stát, pro naši radu, ale i pro celou EU. Tedy ano, musíme v dialogu pokračovat, a zároveň žádat členské státy o to, aby drželi slovo, aby naplnili to, co slíbili. Právě z pohledu migrace, zejména když určité členské státy jsou pod větším tlakem, a jak už bylo zmíněno, Itálie a Řecko, to jsou členské státy, které potřebují více podpory. Tedy ano, Musíme v oblasti migrace dále spolupracovat a nebude snadné dosáhnout kompromisu, bude to obtížné, ale je třeba se tomu věnovat i nadále. Solidarita je něčím, co se týká nás všech. Ehm, všech členských států. Všechny členské státy jsou zasaženy tímto migračním jevem a proto musíme dále spolupracovat. Dále je i otázka třetích zemí, i otázka transitních zemí. Summit na Valetě, kde jsme svedli dohromady lídry afrických zemí, s lídry evropských zemí, tam byl schválen akční plán. Ano, i ten se musí dočkat zhmotnění. A jak už jsme zmínili, na začátku února se bude konat další schůzka, schůzka, která vyhodnotí, čeho už bylo dosaženo a e, jde samozřejmě i o snížení migračních toků, snížení počtu příchozích, ale zároveň musíme pomáhat zdrojovým zemím, v tom, jak eh, netvořit živnou půdu pro odchod. A zároveň ti, kteří si zaslouží ochranu, kteří tuto ochranu potřebují, úprchlíkům, kteří musí eh, prchat, musíme poskytnout ochranu a zároveň musíme mít dobře nastavený systém, jak poslat zpět ty, kteří si to nezaslouží. Je zároveň i důležité nějakým způsobem se zabývat nedostatečnou stabilitou v severoafrických zemích. Libie už byla zmíněna, ale to není jediná země. Prohlášení EU 30 je důležité, je třeba se jim řídit, v opačném případě bude do Evropy cestovat ještě více migrantů. Tedy máme mnoho front a na všech z nich se musíme zasadit o naplňování našich cílů a o komplexní přístup k migraci. Nyní obavy týkající se bezpečnosti a hrozby. Teroristické hrozby. Jak víte, to, že nemáme hraní, činí kontroly v rámci EU, tedy pozastavení tohoto a znovu nastavení kontrol si musí nejdříve vyžádat schválení rady, stejně tak i zapojení Bulharska a Rumunska do šengenského prostoru. Radikalizace. To je další aspekt, který byl zmíněn musíme pokračovat v tomto úsilí, zejména když hovoříme o navracení mladých, nezletilých či radikalizaci mládeže, která zde zažívá konflikt, zažívá izolaci. Musíme je podpořit, tyto mladé lidi, kteří se mohou cítit nevítáni. Tedy ať už se jedná o spravodajskou eh, služby či eh, policejní složky, tam se musí spolupracovat a musíme je v tom podporovat. To, co, už bylo dosaženo, na tom musíme budovat další kroky. V nedávných letech už bylo dosaženo let čeho, zároveň však musíme přecházet od slov k činům, tedy nikoli pouze výměna informace, ale rovněž i příslušné zásahy na základě těchto informací. Když tedy přijde na bezpečnostní aspekt, máme systém, otázku interoperability systému členských států, ale rovněž i otázku nové verze systému SIS, přiš, Komise přišla s příslušným dokumentem a my se budeme v diskusích zabývat SIS eh, 2 a i to má za cíl více bezpečnosti občanům, více ochrany pro evropské občany. Na tom občanům záleží a já si uvědomuji, a to správně zde mnozí z vás zmiňovali, vy jste blízko svým občanům, a víte, stejně neli lépe jako já, že právě bezpečnost je něco, co občané vnímají velice palčivě a my musíme spolupracovat v oblasti boje s terorismem, bezpečnosti, no a i migrace. Tam máme mnoho závažných úkolů, celou řadu návrhů Musíme se však chovat odpovědně, když je budeme uvádět v život a působit solidárně. The... Děkuji vám, pane ministře, děkuji za reakce a předávám slovo panu Boničimu. Thank you very much for your questions. It was... Děkuji za veškeré otázky. Toto je skutečně velice zajímavé jednání. Vy jste se ptali na to, co plánujeme jako předsednická země v radě. Řada otázek se týkala také našich eh, místních záležitostí a já se teď zaměřím na ty, které se týkají mé role předsedy Rady ministrů spravedlnosti. Právě proto se tady dnes setkáváme. Takže EPO. Pardon, EPO. Eh, vy jste se mě ptali na úřad eh, veřejného žalobce a EPO to je takový kompromisní návrh, ano, kompromisní nástroj a já vím, že jsou tady kolegové, kteří s úřadem EPO nesouhlasí, ale zase jsem se sešel s jinými ministry, kteří uh, mají pocit, že ten nástroj zachází až příliš daleko, jiní myslí, že není dostatečně ambiciozní. Zkrátka je to kompromis a můžeme se ptát, zda tedy naplnil naše očekávání nebo je naplnit nedokázal, to je vždy individuální názor každého z nás a já samozřejmě zastávám svůj osobní názor k celé věci. Ale teď, když jsme si prošli celou tou diskuzí o EPO po těch několik let, a já už působím v radě tři či čtyři roky, vzpomínám si, že celou tu dobu jsme o úřadu EPO diskutovali a tato doba už je zkrátka za námi a nyní jsme v situaci, kdy máme před sebou stabilní text, o kterém některé země prohlásily, že eh, se k němu nepřipojí. Jaký je další krok, který hodláme udělat, jak už jsem říkal? Dalším krokem bude to, že jakmile zjistíme, že tady je nedostatek pro jednomyslnou podporu, tak se zaměříme na to, zda je tady dostatečný počet zemí, které by se připojily k takzvané posílené spolupráci. A pokud by došlo k tomuto, a já věřím, že k tomu dojde, protože um, si myslím, že se tak stane, tak potom bude naší úlohou v radě, abychom celou věc facilitovali a umožnili ji. A před vámi se zde zavazuji k tomu, že udělám maximum pro to, abych působil jako čestný vyjednávač a přispěl k tomu, že tento úřad který je obsažen dokonce i v zakládající smlouvě. Není tady jaksi to nová věc, která by spadla z nebe. Tak eh, zajistím maximální možné míře, aby tento nový úřad eh, skutečně vzniknul. K tomu se zavazuji. Dále se zavazuji k tomu, že budu spolupracovat s Evropským parlamentem, protože je potřeba, abychom v tom postupovali společně. Jedná se o úřad mimořádně důležitý a my se přejeme, aby Evropský parlament a Rada postupovali jednotně, společně a tento úřad spolu vytvořili. Dále jste se mě ptali na terorismus. Terorismus pochopitelně je v centru pozornosti občanů Evropě. Máme v plánu provádět opatření, na kterých jsme se již dohodli, to znamená, že nebudeme vytvářet nic eh, neobvyklého, nového. Budou to věci, na kterých jsme se už shodli, především cestovní rapu, mapu o zlepšené informovanosti, o lepší interoperabilitě, což bylo schváleno loni, a také směrnici o PNR. Budeme se věnovat také prevenci a boji s radikalizací, která posléze vede k násilí a v širších souvislostech se zaměříme na mládež v tomto smyslu. Já totiž také odpovídám za kulturu a jak víte, tak v oblasti kultury budeme diskutovat o směrnici o audiovizuálních službách. A v rámci této směrnice zajistím, aby ten pocit, který jste zde dnes nadnesli, pokud jde o nenávistné projevy a radikalizaci, a které se často zneužívají na sociálních médiích, aby byly rovněž ve směrnici zapracovány. Chceme tedy zlepšit stávající právní rámec, a to se týká také šengenského informačního systému, a jsme také velice rádi, že došlo k uzavření dohody, pokud jde o první čtení o směrnici pro boj s terorismem. Toho se nám podařilo dosáhnout minulý měsíc a vím, že tato směrnice obsahuje také pasáže o obětech terorismu, o čemž eh, jste zde velice správně hovořili, že na oběti, oběti terorismu nesmíme zapomínat a tato směrnice o nich hovoří. A naším cílem je zajistit, aby tato směrnice jak se dále rostla, protože, jak víte, eh, zákon to není jenom popsaný papír. Zákonu je třeba věnovat energii a mít také víru Eh, v ten text tak, aby mohl skutečně růst eh, a být uplatňován pro lepší Evropu. Další otázka, paní Dali. Paní Dali se mě ptala na eh, nařízení Brusel 2a. Jedná se o příklad toho, jak se dají věci zlepšit díky tomu, že pracujeme na evropské úrovni. Já jsem sám právník a mám zkušenosti se situacemi, kdy lidé například eh, eh, prožili rozvod, rozvodové řízení v jedné zemi a následně museli absolvovat to též eh, v jiném státě, aby byl původní soudní rozsudek uznán, což stojí samozřejmě další peníze, je s tím spojena byrokracie. Takže návrh Brusel 2a nám život značně zjednoduší, pokud bude vydán rozsudek v jednom členském státě EU tak je možné ho provést eh, na druhém konci Evropy, aniž by bylo potřeba si projít exekvatorem, tedy znovu tím celým byrokratickým procesem a to bude naprosto zásadní změna pro životy našich občanů. Proto jsme se této práci věnovali, abychom opravdu nějakým hmatatelným způsobem eh, životy lidí ovlivnili. Dále jste se mě ptali na otázky, které se týkají Panamy. Ano, zastupujeme zde Radu Evropské unie jakožto předsednický stát, takže nyní vystupuji 28, jménem 28 členských států. Zároveň však víte a jistě chápete, že ve své roli, roli musím projednávat záležitosti jménem všech členských států. Takže nyní bych chtěl jasně říci, že budeme usilovat o prosazení dvou návrhů, které jsou relevantní eh, k tomuto tématu, to znamená kriminalizace výnosů z trestné činnosti a s tím související sankce a konfiskace a konfiskační příkazy. Takže ptáte se, usiluje Malta o dosažení maximálního pokroku u těchto dvou nástrojů, u této směrnice a nařízení? Moja odpověď je ano. Jsme odhodláni dosáhnout pokroku u obou dvou iniciativ. Naším cílem je dosáhnout obecného postoje do června letošního roku, pokud jde o trestné činnosti související s praním špinavých peněz a již včera proběhlo k tomuto návrhu první jednání. A pokud jde o vzájemné uznávání konfiskačních příkazů, tak první jednání proběhne zítra, takže můžete eh, být ujištěni o našem odhodlání. My budeme diskutovat i o dalších, eh, respektive o těchto záležitostech budeme diskutovat také v jiných formacích, například eh, praní špinavých peněz a vyhýbání se daňové povinnosti. To jsou věci, kterým se budeme rovněž věnovat a chceme i v jejich případě dosáhnout pokroku. Také jste se mě ptali na program pro individuální investory. Tak jak víte, opět vystupuji nikoli jménem Malty, nejbrž 28 členských států. Ale o této věci proběhla diskuze i v Evropském parlamentu, přímo ve vašem výboru, bylo to 15. března, kdy Evropská komise odpověděla na vaše dotazy a myslím, že tím vyjasnila obavy, které panovaly. Také jste se mě ptali na korupci. Opět. Víte, že zde zastupuji nejenom jeden členský stát, tedy mou vlastní zemi, ale 28 členských států EU a kde bych měl možnost hovořit o tom, co jsme udělali my pro to, abychom mohli s korupcí účinně bojovat, tak bych jistě zmínil zákon, v němž eh, jsme stanovili eh, prekluzi pro trestné činy, eh, jako je korupce v politické své sféře. Ale jak už jsem říkal, vystupuji zde jménem 28 členských států. Takže vás tuto chvíli ujistím o tom, že Rada má zájem na tom dosáhnout pokroku v těchto záležitostech, které se týkají eh, vašich eh, dotazů, tedy například kriminalizace výnosu stresné činnosti a také konfiskační eh, příkazy. Tím jsem se vyčerpal svou řečnickou dobu. Děkuji vám za váš čas a těším se na úzkou spolupráci s vámi v příštím pololetí. Děkuji, pane Boniči, takže Děkuji vám oběma, pánové ministři, a přejeme vám hodně štěstí v příštích měsících. Vážení kolegové, budeme pokračovat, protože ve tři čtvrtě na 12 dorazí poslanci výboru EKON pro společné jednání. Dalším bodem na našem pořadu jednání je nyní prezentace návrhu UNHCR, tedy agentury OSN pro uprchlíky, která se bude soustředit na lepší ochranu uprchlíků v EU a v celém světě s e, přihlédnutím k současné situaci v Evropě. To jsou e, návrhy, které se zaměřují na práci UNHCR ve třetích zemích, například v Turecku. Dnes máme mezi námi pana Košetela, který eh, řídí Evropskou kancelář UNHCR. Děkuji vám, že jste dorazil na naše dnešní jednání. Omlouváme se za drobné spoždění a požádám vás, abyste začal bez dalšího odkladu. Prosím. Eh, Děkuji. Dobré ráno všem. Dovolím si na úvod poděkovat výboru LIVE za pozvání a rovněž za možnost prezentovat věci eh, na evropské půdě. LIBE sehrává důležitou úlohu jako spoluzákonodárce v těchto otázkách pro Evropu už nějakou dobu voláte například po revizi dublinského systému a právě jste se věnovali diskusi s maltským předsednictvím týkajícím se palčivých otázek na nejbližších šest měsíců a mnohé zde sdílíme, eh, jak v oblasti toho, čemu se má věnovat malské předsednictví, tak i estonské, i když jsme doufali všichni, že dopolední odpovědi by mohly být konkrétnější. Pan Filippo Granti 5. prosince loňského roku přišel s novými eh, návrhy, eh, které by mohly vylepšit azylový systém v oblastech, které v současné době nefungují, jak v oblasti oblasti toho, co by eh, mohly přivítat hostitelské země, tak i organizace věnující se uprchlíkům. Nová podoba například spolupráce se společnými prvky, tedy v praktická solidarita, ale rovněž poučení z let 2015 a 16. Nemáme čas zabývat se konkrétně návrhy týkajícími se externí solidarity, externích eh, vztahů, tam budeme mít eh, lepší prostor pro to 25. ledna. Já bych rád eh, však zdůraznil, že neustále bojujeme za bezpečné koridory pro uprchlíky, kteří by se měli mít možnost dostat do Evropy legálně a alternativa vůči nelegálnímu eh, cestování do Evropy v současné době neexistuje, tedy kdykoliv diskutujeme o partnerských vztazích s třetími zeměmi, tak právě vždy musíme uvažovat i v kategoriích legálního příjezdu, například spojování rodin, přesídlení, eh, stipendijní programy, eh, soukromé sponsorování, přesídlování a tak dále. Chceme, aby společný evropský azylový systém dostal novou podobu. Snažíme se budovat na tom, s čím přišla komise v oblasti reformy a i vy o tom diskutujete. Některé návrhy však zacházejí dál máme pocit, že komice přece jen nevždy bere v úvahu eh, to, k čemu dochází a k čemu v letech 2015 a 16 vůbec nedošlo. Šest záležitostí. Za prvé, společný systém pro registraci, tak abychom zajistili, že všichni, kteří do Evropy přijíždějí, by měli být registrováni ve stejné databázi, která bude i sdílena což je něčím, co je mnohem vyspělejší formou ve srovnání se současným Eurodatem, což by mělo znamenat i přístup k správným přístupům, zejména pro ty, kteří potřebují rychlou pomoc a zároveň i k rychlejšímu navrácení těch, kteří zde nemají být. To by vybudovalo důvěru v ten systém ze strany mnoha zemí, ale zároveň i důvěru ze strany těch Evropanů, kteří byli odřeseni tím, jak vidí, kolik migrantů se prostě po Evropě pohybuje a nejsou vůbec sledováni ani registrováni. Přispělo by to i k, určitom, eh, k určitým úsporám. V některých členských zemích například máme pět na sobě nezávislých registračních systémů, které vůbec nejsou ani propojeny. Zároveň by to usnadnilo Eh, přijímání uprchlíků. Pak návrhy redistribuce mezi členskými státy z těch států, které jsou před největším, pod největším tlakem v současné době eh, jsou relokační čísla příliš nízká. Mm, a to není jediný aspekt solidarity, avšak ji patří k hlavním prvkům solidarity. Zeměpis přece nemůže být tím rozhodným kritériem, které definuje odpovědnost, tak jak je to v současnosti. Třetí návrh. Zvýšit či poradit si se zvýšenými toky. Některé žádosti by měly být přesunuty do zrychleného režimu už na hranici a s příslušnými pojistkami by to vedlo k rychlé ochraně vůči těm, kteří ji potřebují a zároveň k rychlému odsunu těch, kteří zde nemají být. Za čtvrté, snažíme se urgentním způsobem řešit problematiku nezletilých bez doprovodu mladistvých. To se objevuje v mnoha zemích jako palčivá záležitost. S dětmi se musí zacházet jako s dětmi. Zatím celoevropské záležitosti máme určitá vodítka, ale společná praxe neexistuje. Jedná se o E, například společná kritéria pro vyhodnocování věku, rychlé jmenování opatrovníků. V mnoha zemích tyto děti uvízly v detenčních centrech celé dlouhé měsíce, protože nemají opatrovníky. E, chceme rovněž obnovit vysledování či dohledání rodičů. V mnoha zemích proto nejsou mechanismy. A pak musíme obnovit esenciální základní aspekt, totiž co je v nejlepším zájmu dítěte. Například eh, v Sicílii, v Itálii stovky dětí ehm, se nachází na lodích. První naše otázka je, můžeme si promluvit s, našimi, s vašimi rodiči? ono často to není v nejlepším zájmu dítěte vrátit je do země, kde ti rodiče zůstali, ale v mnohých zemích se systematicky přesouvají tyto eh, mladistvé osoby do obvyklých postupů asilových, což není správné. Za páté, není to populární záležitost, ale apelujeme na přípravná opatření, která budou čelit nové uprchlické vlně. Možná k ní nedojde, ale musíme být připraveni. V mnoha oblastech Evropa nemá ani plán A, ani plán B situace v sousedních zemích, eh, v hraničních evropských zemích vypadá tak, že se podmínky signifikantním způsobem nezměnily. Proto není úplně nemyslitelné, že by k takovýmto vlnám mohlo dojít. Scény z roku 2015 k těm už nesmí dojít. Já bych mohl napsat knihu o tom, kolik měsíců zabralo například získat konektivitu na Eurodac, najít tlumočníky. Musíme už mít určitý půl, určité zásoby zkušených osob a opatření, která naskočí okamžitě. Víme, že už se něco chystá, to ale musí být zrychleno, ty přípravné, ta přípravná opatření. Číslo 6. Vím, že tady už byly i komentáře směrem k malckému předsednictví k tomuto tématu. Potřebujeme lepší investice k integračním krokům. Integrace je dobrá pro obě strany. Snahy o integraci znamenají, že nebudeme mít střety, které vedou k xenofobii, ke xenofobii, netoleranci a vnitřním společenským rozdílům a střetům. Zatím nám k tomu schází prostředky. Všichni utečenci a migranti by měli být donuceni účastnit se integračních programů, jazykových kurzů a rovněž mm, tomu, jak respektovat kulturu hostitelské země rádi bychom, aby právě Evropský parlament zkusil s námi spolupracovat na urychlení těchto snah v rámci nastavování nové podoby společného asilového systému. Zejména chci upozornit na náš návrh, který se týká zrychleného řízení, což by mohlo nahradit mm, stavající eh, mechanismy aniž by se eh, přesouvalo eh, odpovědnost na Evropu. My máme veliké pochybnosti u toho postupu způsobilosti, eh, jak funguje v Řecku. Za druhé, jak by se vše mohlo reflektovat do stávajících diskusí a úvah. To je povinnost ujmout se této problematiky po roce 2016. Další věc, domníváme se, že musí být povinný požadavek, že 30 fondů musí být eh, daným státem eh, vydáno na integraci. Je absolutně neakceptovatelné, že některé členské státy odmítají věnovat i jedno euro integraci. Pak se nemůžeme divit, že máme země, kde žádní uprchlíci nejsou ty eh, finanční zdroje a my by měly být povinné a každý členský stát by se integraci věnovat měl. Já jsem zatím se nevěnoval konkrétním záležitostem, jak vypadá situace v Itálii, v Řecku a v Turecku, ale rád eh, vše popíšu, bude-li zájem. Děkuji. Děkuji, předávám slovo kolegům. Nejprve vystoupí pan López Aguilar. Yes, thank you for your... Děkuji pane Košeteli, za vaše zprávu a děkuji za podané informace, které představují názor UNHCR. Vaše práce je velice důležitá, ceníme si ji. Vaše práce přesahuje rozsah současné krize takže jsme za ní velice rádi. Nyní bych se chtěl věnovat bodu, který mě zajímá a znepokojuje. Jsem zpravodajem pro vízový kodex a jde mi o humanitární eh, víza. My jsme ve výboru Libe už organizovali několik slyšení a konferencí a Vyslechli jsme si zástupce řady nevládních organizací, mnoho zkušených, kvalifikovaných panelistů, kteří se eh, vyjadřovali k tomu, že je potřeba vytvořit právní cesty, které by pomohly těm, kteří se snaží dostat do Evropy z humanitárních důvodů ať už je to z toho důvodu, že jsou persekuováni, že jsou příslušníky určitých eh, náboženských, etnických eh, či jiných eh, menšin, ať už je to kvůli tomu, že pochází z určitého sociálního prostředí, což pro ně představuje osobní riziko, nebo jsou to lidé z konfliktních oblastí. Takže já bych vás poprosil, abyste se vyjádřil k této věci, protože my narážíme na značný odpor v naší snaze zavést ve vízovém kodexu humanitární víza a narážíme na odpor v radě. Já si myslím, že zcela jasné hlasité vyjádření UNHCR, jakož i dalších organizací, by opravdu pomohlo. Pomohlo by to mm, k tomu probudit eh, radu, která v tuto chvíli je velice negativní k problematice humanitárních víz a vypadá to, že se ta situace měnit nebude. Ale já bych chtěl podtrhnout odpovědnost jednotlivých členských států v oblasti humanitární dimenze současné krize, ale poukázat také na právní standardy, které si evropské instituce stanovují. Především je to Evropský soudní dvůr, který zcela jasně odsoudil Belgické království, protože nehodlá dodržet rozhodnutí kterým se vyjasňuje právní mandát Belgie vydávat humanitární víza, pokud je o to země požádána rodinami v Libanonu, kteří požádají o taková víza přímo ve své zemi na belgickém konzulátě. Och stort tack till UNHCR. Jag vill börja med att tacka för det otroligt viktiga Děkuji za skvělou práci, kterou, eh, kterou vykonáváte pro ty, kteří prchají. Eh, je, je to snadné přečíst ten návrh, ale je tam celá řada bodů, například otázka registrací, co je třeba udělat, když eh, ale dáme nějaký hotspot, když se snažíme ověřit, zda Eh, existují příbuzní, eh, jak to provést, aby se poslali ti lidé do těch zemí, kde mají příbuzné. To je první otázka. Když se podíváme na to, co se dělá ve Švédsku nebo v Německu, kde v posledních letech přijali mnoho lidí, existuje prostě určitý postup. A existuje také určité množství lidí, kteří je možné přijmout. A když je tedy naplněná ta kvota, tak se potom odešlou ty lidé do jiné země. Ale co se stane? Je tady spousta lidí, kteří eh, se snaží o eh, přístup k svým příbuzným, aby došlo ke spojení rodin. A existují ale různá pravidla, různá pravidla, která se uplatňují na toto spojení rodin. A to je problém. Já bych chtěla vědět, zda v tomto bodě ty lidé Eh, by nemohli být zasláni tam, kde již mají své příbuzné. Eh, je třeba se podívat znova na ta pravidla. Dále, co se týče eh, toho z nového umístěvání, to prostě nefunguje. Podívejte se na Litvu, na Španělsko. A věci nedopadly tak, jak to bylo na programu. Jak tedy se zasadit o to, abychom mohli čelit těm, kteří jsou posláni do zemí, kam vůbec nechtějí jít a kam vůbec nechtěli jít. A dále. Společný systém by měl být eh, nastaven pro nezletilé. Co je třeba udělat pro to, abychom zharmonizovali eh, tato nařízení, abychom pomohli těm jednotlivým zemím? Děkuji. Paní Gomez. Thank you, Mr. Děkuji vám, pane Košeteli, za velice příkré hodnocení situace, ale my to potřebujeme. Potřebují to členské státy i komise, to musí eh, slyšet. Takže děkuji za konkrétní návrhy. Můžete se ještě více vyjádřit eh, k distribučnímu mechanismu pro členské státy a k tomu tlaku, eh, který byste navrhovali vyvinout? Dále si cením vašeho varování, pokud jde o děti. Je skutečně neuvěřitelné, že když eh, používáme slovo nezletilý, mladiství, tak možná tím eh, zakrýváme trochu skutečnost, že se opravdu jedná o děti. A děkuji za eh, důraz na integraci a podobná opatření, protože si myslím, že to je nedílnou součástí řešení problému, zejména při předcházení sekundárním přesunům. Konkrétně můžete se ale teď vyjádřit k distribučnímu mechanismu, podrobněji nás o tomto návrhu informovat a Eh, dále chci říci, že máte pravdu, že v současné době panuje fragmentace, která registraci velmi komplikuje a právě kvůli tomu je registrace tak neefektivní. Kolega Josef eh, se snažil zajistit eh, pomoc jezídům v Řecku Oni se řádně zaregistrovali před měsícem, ale přitom v Portugalsku, které deklarovalo, že tuto skupinu chce přijmout, o nich neměli žádné informace, nedostali jejich žádost, nemohl proběhnout screening. A jak říkám, uplynul už měsíc e, a ti lidé zatím neměli možnost k nám dorazit a to si myslím, že je e, opravdu strašná situace je jich tam na 600, eh, a kteří se již registrovali, celá ta skupina čítá zhruba 1700 eh, lidí. Ale navzdory tomu, že těch 600 lidí už opravdu tady bylo řádně registrováno během prosince, nikdo z nich eh, nebyl relokován a přitom Portugalsko je připraveno je přijmout. A ono to souvisí s tím, že UNHCR zabránilo interpretaci, která by jim dala prioritu. Já nevím, jestli šlo skutečně o tom, zda by měli dostat prioritu nebo ne, ale myslím, že je jasné, že jakmile eh, řekneme, že jezidové jsou předmětem genocidy, tak automaticky by prioritu měli mít. Ale každopádně, eh, i kdyby nedošlo k takové prioritě, by v žádném případě nemělo docházet k negativní diskriminaci. Ti lidé, ti lidé se registrovali a nebyli relokováni. Takže můžete se k tomu vyjádřit, jaký postoj k tomu UNHCR zaujímá. Děkuji, paní Gomez. Pan Vajdeholce. Uh, Děkuji. Já to shledávám opravdu jako velice pozitivní, jak se z obtížné situace snažíme vyvodit důsledky a poučit. Přesto si rovněž myslím, že je i pozitivní, že hovoříte o těch právně akceptabatelných cestách, jak přicestovat do Evropy. Rovněž chválím eh, váš důraz na povinnou integraci a to je něco, s čím se budeme v nejbližších měsících eh, setkávat stále častěji je to otázka nikoli pouze lidského přístupu, ale i bezpečnostní, pokud se nedokážeme vypořádat s integrací, pokud zde někdo nemůže vést normální život a naopak dáváme živnou půdu propagandě. Musíme tedy být aktivnější, v oblasti zavádění společného registračního systému. To už mělo nastat dávno. Je ostudné, že potřebujeme celé měsíce. V Řecku jsme zjistili, že existuje taková předvstupní registrace a některé případy, tedy my migranti, s nimiž jsme hovořili, budou čekat na registraci, která má údajně nastat až na konci dubna. To je přece absurdní. Pokud byrokracie funguje takto, tak je to situaci, kdy nemůžeme čekat výsledky. A nyní v Řecku nastala dramatická povětrnostní situace a tam jsme pak svědky toho, že dochází přesně k tomu, před čím jsme varovali. Tady se musíme opravdu zbavit takových těch eh, byrokratických eh, mm, postupu, kdy každý může být registrován, musí mu být přidělen takzvaný case number, čili číslo případu, a ten člověk musí do té doby mrznout. My přece musíme mít možnost přesunout je do země, kde někdo zpracuje jejich žádost. Hm, ale je pravda, že pokud je přesuneme dříve, tak čelíme potenciálnímu chaosu. A nyní je otázka, nevím, zda pouze na UNHCR, eh, sestavit eh, nějakou task force, nějaký úderný tým, který se bude zabývat přesně tím. No a já tady podporuji Anu Gomez. Kdyby někdo byl prodán jako žena a pak eh, byl ve vlastnictví islámského státu a přesto se mu povedlo takovému člověku uprchnout a pak někde sedí a čeká do dubna, než vůbec dostane nějaké číslo, tak to je obsad, opravdu absurdní. Thank you very much. Děkuji. Já vám chci poděkovat za vaši prezentaci. Když se ten dokument pročítám, tu vaši brožurku, tak vidím, že to pro nás v EU bude dokument nesmírně užitečný, protože podporuje přesně to, co bychom měli udělat. To znamená podpořit respektování základních práv, odpovědnost, solidaritu a důvěru mezi lidmi. Takže si myslím, že je to dokument velice aktuální, ale zároveň by mě zajímalo, a vy asi víte, že my teď pracujeme na odolném společném evropském azylovém systému. Já jsem konkrétně zpravodajkou pro dublinské nařízení a věřte mi, že je to opravdu dnes velice obtížné, nejenom tady v parlamentu, ale vůbec se e, zapojit členské státy, přesvědčit, přesvědčit je, protože jejich odpor je skutečně obrovský, aby se vůbec zúčastnili jednání, už to je obtížné. My teď máme e, na stole závazný nástroj, který hovoří o sdílení odpovědnosti a o kvótách, jak víte. Ale já bych vás teď poprosila, abyste se trochu zamyslel nad dublinským návrhem Evropské komise, protože já, když si přečtu váš dokument, tak to vlastně eh, naprosto zapadá, dokonale to zapadá eh, eh, do toho, co říkáte vy. A když se vezmeme tedy Dublin, dublinské nařízení a další právní nástroje, na kterých nyní pracujeme, tak Ehm, v této souvislosti musím zdůraznit, eh, co zde již zaznělo, tedy, že, že se jedná o potíž, určitou potíž, na kterou neustále naří, na, narážíme, a to, jak zajistit dostatečnou ochranu nedoprovázeným dětem. Víme, že jenom v loňském roce bylo zhruba 10 tisíc dětí adolescentů, kteří nakonec zmizeli, jsou pohřešováni a je evidentní, že se stali obětmi zneužívání nejenom v Evropě, ale po celém světě. A takže kdybyste byl tak hodný a vyjádřil se více k tomu, jak vnímáte náš přístup k této skupině zranitelných dětí. Není k otázce integrace. Já jsem byla na summitu OSN o uprchlících v září a integrace je obsažena v té deklaraci, je tam k tomu celá kapitola. pro nás v Evropě je to opravdu zajímavé čtení, protože naše vlády a úřady zde mají jasnou eh, odpovědnost při tom New Yorkské deklaraci a v těch rozpravách tam se hovořilo o tom, že ta odpovědnost je na celé komunitě, to znamená i na vzdělávacím systému, na soukromém sektoru, podnikatelích, školách a tak dále. Můžete se k tomu vyjádřit, protože, jak víte, tato věc padá do národních kompetencí, přesto máme určité dobré příklady, o které se můžeme podělit. Takže buďte prosím konkrétní a vyjádřete se eh, těmto věcem i k té registraci a mandatornímu sdílení odpovědnosti v rámci dublinského nařízení. Děkuji. Děkuji, nyní paní Schlein. Thanks. Uh... Děkuji. Souhlasím s Cecílií Wikström, že se jedná opravdu o zajímavý dokument, který přispívá k naší diskuzi. Já zde cením vaší práce a snahy nastavit systém, který bude hmm, navrhovat alternativy pro žadatele o azyl, pokud jde o slučování rodin. Vy říkáte, že to je hlavní priorita a hovoříte také o dodržování širších rodinných vazeb. A já mám v této souvislosti určitou mám otázku i jistou obavu. Otázka. To, co navrhujeme v reformě dublinského nařízení v článku 3 odstavec 3, je takzvaná kontrola nepřípustnosti. To je úzce provázáno s koncepcí bezpečné třetí země. Tato koncepce si myslím, že není chápána v Evropě nějak jednotně, není to ani koncepce, eh, která by eh, se reálně přetvořila v nějaký konkrétní seznam zemí, takže v podstatě jde o to, že je to vždycky země prvního vstupu, která má odpovědnost a musí rozhodnout, zda je žádost přípustná či nikoliv. Na základě posouzení bezpečnosti eh, třetí země, z níž člověk pochází, a nebo alternativně eh, potom musí převzít za takového žadatele o azyl odpovědnost. A e, v této souvislosti vzniká riziko, že se nastaví filtr, který se bude týkat 70 až 80 žádostí. Například u nás v Itálii, když země v novém partnerském rámci se mohou stát eh, nově bezpečnými zeměmi. Mm, vezměme například Afganistán. V takzvaném společném postupu s Afganistánem se o tomto hovoří a máte pocit, že tento článek a ta kontrola nepřípustnosti nepovede k velice nebezpečné situaci, že vlastně zabráníme tomu, že dojde k jakékoliv kontrole toho, jestli eh, žadatel je opravdu eh, Eh, má reálně možnost požádat si o azyl a zda jeho situace je ke zvážení. Víme tedy, že jsou tady snahy prosadit tento seznam zemí a zároveň odpovědnost první země vstupu, ale Tyto země, země prvního stupu, jsou už nyní nesmírně přetížené a těžko od nich můžeme očekávat, že budou dělat další eh, preventivní kroky v asilovém systému. Takže kdybyste se vyjádřil k tomu a také k situaci na řeckých ostrovech, protože tam je ta situace stále komplikovaná a přímo nepřijatelná. Paní Björk? så mycket och tack till er i UNHCR för ert arbete. Děkuji za to, co jste udělali. A děkuji, že spolupracujete s námi. Já jsem zpravodajka. A ten, jdeme o ten program eh, nového umístěvání. Já jsem ráda, že vy zdůrazňujete důležitost tohoto aspektu a eh, jde o to, že musíme mít připravena různá řešení, když potom přesouváme různé lidi a musíme vzít potaz různou rodinnou situaci. Eh, bod, z něhož já vycházím, je následující. Musíme najít model, eh, který by měl eh, vycházet z Eh, různých situací musíme tento model vylepšit zde v Evropském parlamentu. Je třeba mít program, který eh, by si vytyčil ambiciozní eh, počet lidí, které můžeme přijmout. A to byl mnohem větší počet, než v současné době se přijímá, víc než 800 tisíc. A pak je zde jeden odstavec v článku 4, který předpokládá, smlouvu s Tureckem. E, stále, pokud vůbec ještě nějaká smlouva je, já vím, že Malta se proti tomu staví. A já e, doufám, že Evropský parlament e, vylepší tento návrh a že budeme mít mnohem lepší nástroje. Čili čekám, opravdu očekávám s toto spolupráci v předsednictví. A co se týče dalšího návrhu, jistě to, že zdůrazňujete eh, tu otázku nezletilí těch, kteří jsou doprovázeni, ta je důležitá, ale to, co mě leží na srdci, je urychlené řízení na hranicích. Jak již řekla moje italská kolegyně, chtěla bych mít eh, funkční právní systém, eh, který by vlastně zahrnoval i kontroly na hranicích, ale je třeba vidět, jak ho vůbec aplikovat takový systém. A e, k tomu my se stavíme kriticky, a hlavně k těm procedurám, které v současné době byly zvoleny. K tomu se stavíme kriticky a souhlasím i s tím, že nemůžeme hovo- nehovořit o situaci v Řecku. To je jen zcela neudržitelné. My jsme řekli, že musíme přijmout australský model. A to je přesně to, co zde děláme. Eh, snažíme se odvrátit ty lidi od našich břehů. Čili eh, já chci upozornit náš výbor, aby se tím zabýval. Co se týče eh, a před, předseda upozorňuje, že je třeba být stručný, tak co se týče smlouvy s Tureckem, ta dohoda je třeba, je třeba ji řešit, stejně tak jako dohodu s uh, Libí. Děkuji. Máme ještě čtyři kolegy, kteří si přejí položit otázku a myslím, že odpovědi vás rovněž zajímají. Společné zasedání musí začít nejpozději v 11.50. Spolupracujte, prosím, v opačném případě nebude čas vyslechnout si odpovědi paní Sargentini. Thank you very much, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já si opravdu dovolím spolupracovat. Já se snažím pochopit, co UNHCR myslí o těch návrzích pro eh, eh, relokaci, přesun, tak jak jsou na stole ze strany komise. Přejete si, aby se eh, sídlení do Evropy zvýšilo, no pochybuji. Na druhé straně je to ten správný nástroj, aby se ti správní lidé dočkali eh, přesídlení. Paní Sargentini, oceňuji vaši spolupráci. Paní Kienge? Děkuji, paní předsedkyně. Budu se snažit být stručná. Eh, mám radost, že jsem slyšela ve vaší prezentaci to, že chcete spojit ty registrační systémy a že chcete integrovat a že chcete hovořit o politice integrace a přijetí, ale eh, nejdřív je potřeba, aby se zjednošily administrativní postupy, abychom došli k integraci a k přijetí eh, tak, že ty osoby budou již rozpoznatelné a že ti lidé budou sídlit takhle docti včas na území. Ale bohužel ta prodloužená doba, ta eh, to administrativní prodlužování těch postupů ne, umožňuje dobré přijetí a dobrou integraci. To vidíme v různých zemích, jako v Itálii, v Řecku, tam, kde Itálie eh, v podstatě dobře navrhla i eh, způsob eh, přijetí, ale bohužel to, že neexistuje solidarita, nám neumožňuje, abychom tento typ projektu, který jsme navrhli, uskutečnili. Moje otázka je následující. Abychom tedy překonali tuto uh, situaci v velkých centrech, tak jaké strategie vy navrhujete pro to, abychom mohli dobře přijímat a integrovat ti přicházející lidé. Já si přeji, aby eh, docházelo k širokému přijímání na celém území a ráda budu slyšet váš návrh. Děkuji. Eh, já bych chtěla eh, vyjádřit vděčnost vděčná za návrhy, které zde zazněly. A jedna věta na mě učinila velký dojem, a to je ta věta z prezentace, kde se říká, že když nebudeme myslet na legální cesty, nebudeme pomýšlet na integraci, tak vytvoříme v Evropě opravdu obrovskou eh, podtřídu lidí a to je eh, velice nebezpečné. A právě proto, že s tím souhlasím, tak bych chtěla, aby jste celá jasně zaujalo stanovisko, Eh, Vysokého komisářství eh, k, k, eh, k dohodě mezi Evropskou unii a Tureckem. Je to smlouva, která opravdu nefunguje na všech možných stranách, ale která vlastně se prezentuje jako model, který by Evropská unie měla měla vlastně používat a tento model se opakuje a replikuje v různých jiných smlouvách, například s Libí. To je země, která je velice nestabilní existují válečné lodě v územních, v mořských, tedy vodách libijských. A, a to, co nechápu, je, jak je možné, že ta eh, smlouva, dohoda s Tureckem by měla být modelem. Například na řeckých ostrovech dochází opravdu k humanitární krizi, která je eh, velice vážná. A přesto Přesto eh, stále zaznívá ten názor, že eh, uprchlíci, kteří jsou v Evropě a kteří přichází z Řecka, by se měli vrátit do Řecka, čili to by bylo zase zatížení Řecka. A říká se, že ta domluva s Tureckem je úžasná, i když vlastně v Turecku dochází k porušování základních práv. Je to prostě něco, co vlastně nefunguje. A já bych chtěla vědět, co vy si o to myslíte. Děkuji. Thank you. Děkuji. Eh, Děkuji, jenom velice stručně. Mě značně znepokojuje navýšení počtu eh, případů obchodování s lidmi v Evropě. Je evidentní, že obchodování s lidmi je reálným eh, problémem napojeným na uprchlíky. Můžeme s tím bojovat nějakým lepším způsobem. Myslím, že dostatečně není tento fenomén eh, trestán a postihován. Přitom se jedná o jedno z nejhr, jeden z nejhrubších případů porušování lidských práv eh, i v případě žen a dětí. V našich diskuzích projevujeme část často dobrou vůli, hovoříme o humanitárních koridorech, ale já se říkám, do jaké míry je to skutečně realizovatelné, nebo do jaké míry jsou to čistě slova a sliby, protože ta reálná situace je jiná. Takže jakým reálným způsobem můžeme dosáhnout zlepšení a vytvoření opravdových humanitárních koridorů? Děkuji. Děkuji. No, nebudete to mít snadné. Zodpovědět všechny tyto otázky za 11 minut, protože pak už nás čeká společné zasedání, tedy apeluji na stručnost. Děkuji ano, jedná se o nesplnitelný úkol. Já tedy navrhuji, abych se s vámi setkal bilaterálně, případně společně s svým týmem, tak abychom hovořili například o reformě systému způsobilosti. Tady rozhodně v sedmi minutách vše nebudu schopen popsat. Humanitární víza tam můžete počítat eh, s plnou naší podporou. Drama spočívá v tom, že některé země nejsou ochotny se do toho pustit, ale eh, jakmile eh, to připustí, tak jsou zavaleny žádostmi a pak zase couvnout. Ale rozhodně nějaká legální cesta musí existovat. Čeho se ale budu zastávat, kromě humanitárních výz, jsou i víza pro rodiny, například mladí Eritrejci, kteří přežívají v Sudánu, přestože mají například blízké příbuzné mm, v Evropě, nedosáhnout na vízum. I kdyby přicestovali do Chartumu, tak tam neseženou tlumočníka a tak dále. To jsou zoufalé případy. Já tady často slýchám retoriku, že se jedná o podporu biznisu eh, pašeráku. Já s nimi souhlasím. Vybudujme systém řízení migračních toků a i v transitních zemích. Tam jsme na stejné lodi, ale kde mají ti, kteří si zaslouží mezinárodní ochranu, nějakou jinou možnost? Na to musíme mít odpověď. Například v podobě bilaterálních smlouv s některými zeměmi. Eh, sjednocování rodin slučování rodin. Tam tomu chceme dát přednostní úlohu, protože to je cesta budoucnosti pro Evropu. Mladý Eritrejec přijíždí do Evropy. Politici mají dvě možnosti. Buď umožnit tomu člověku, aby se legálně přesunul do země, kde už příbuzné má, anebo zavřít oči a on se tam přesune ilegálně, protože on tam pocestuje nezávisle na všem. Tedy jedná se o pohyby, které jsou způsobeny rodinnými vazbami, zatím probíhají neřízeně. Já apeluji, zkusme se tím zabývat a nenalhávejme si, že k tomu nedojde. A nyní, pokud nějaká země nesouhlasí s redistribucí, tak zda země má jít jinam. Pokud někdo nesouhlasí s tím, že by měl být relokovan do nějaké země, co s ním? No tak tady je mi líto, ale ten člověk v takovém případě nedostane povolení vůbec setrvat v Evropě, protože to je systém solidarity a ten musí platit. Zrychlené řízení, jaké máme bezpečnostní prvky. Já jako praktik už 30 let v tom působím, když například na řeckém ostrově narazíte na Tunisana, Afgána, Bangladéšana, případně Jazidu, tak ono opravdu nepotřebujeme celou hodinu, abychom určili, zda ten člověk potřebuje mezinárodní ochranu nebo ne. Ono to není tak složité. Je třeba jednak znát zákony, jednak znát způsoby posuzování věrohodnosti, vyznat se v vnitropolitické situaci daných zemích. O to jde dá se to uřídit. 60 až 70 případů se kterými máme co dočinění, mohou být eh, vyřízeny zrychleným, ve zrychleném režimu, ostatní eh, pak eh, podrobněji. Nezletilí bez doprovodu. Tady jsem už zmínil možnosti, každopádně při rozhodování musíme brát v úvahu jako prioritu nejlepší zájem dítěte toto dítě nemusí vždy mít jako ideální řešení azyl, ale každopádně ochranu ano. Musíme mít systém k dispozici, který mu umožní navázat vazbu s rodinou. My máme podrobné návrhy popsány v tom dokumentu. Jednu věc popíšu, která tam podrobně popsána není. Když hovoříme o 30% těch prostředků by měly být věnovány integraci, tak to ani nemusí jít do rukou členským státům. Může to dostat generální ředitelství, nevládní organizace, místní skupina, místní samozprávy. To jsou ti aktéři, kteří se zasazují o integraci v praxi. Státy sepisují politiku a e, my jsme přesvědčeni, že právě část těch prostředků, které jsou k tomu věnovány, by mělo být roz, rozdělováno takto. Takže Libie nemá ani vládu, je to tedy stěží stát. Jedná se pouze o 39 lidí, kteří přijíždějí do Itálie. Z těch 170 tisíc 39 potřebuje ochranu. Ostatní musí být navráceni, měli by cestovat zpátky, neměli být by v Itálii mít možnost setrvat, tedy ty migrační kompakty musí být přepracovány. Tady u ostatních záležitostech eh, nemám čas jim věnovat. Relokace, to je eh, pravomoc Evropského um, úřadu. Uh, proč jezidi nebyli přesunuty? Protože někteří jsou Iráčani, proto jsou vyňati z relokačních umluv, protože tam je uh, to pět, ta 55% kvóta, což nám připadá absurdní, ale je to tak. Ostatní řecký asilový e, servis nespracoval jejich údaje, můžete se tázat proč. A proč se můžete ptát, proč máme ty lidi registrovat v tom hotspotu, když takto jste se na tom nedohodli mezinárodně. Oni už byli registrováni a teď ještě čekají na registraci v hotspotu. No, na to se neptejte mě. Eh, každopádně by se vše mohlo řídit mnohem účinněji, smysluplněji. Nejedná se pouze o Řecko, Belgii či Itálii musíme být konkrétnější a s těmi výzvami se opravdu poprat. Bitvu jsme ještě neprohráli, ale musíme se do ní i nadále pouštět. Děkuji, říká předsedající. Děkuji za vaši spolupráci. Určitě ještě ostatní záležitosti vyřešíte přímo s našimi kolegy poslanci a děkuji vám za pochopení. Uh, Vážení kolegové, bez dalšího přecházíme k následujícímu bodu, což je společné jednání s Výborem pro hospodářské záležitosti. Na programu jednání máme předcházení. Vážení kolegové, pokud opouštíte sál, učiňte tak eh, potichu, abychom mohli pokračovat v jednání. Budeme nyní jednat o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Poprosím kolegy, kteří odcházejí, aby odešli nyní, abychom mohli v klidu pokračovat v práci. Čtvrtá